Vážené dámy a pánové, a velice srdečně bych si dovolil vás přivítat v našem Evropském parlamentu. Vítám vás na našem půldenním zasedání na naší konferenci, která se bude zabývat otázky dlouhodobého rozvoje a dlouhodobými investicemi v Evropské unii. Předtím, než oficiálně, eh, jak si zahájím náš program, Chtěl bych ještě něco vyjádřit a myslím si, že to mohu učinit vaším jménem. Musím říci, že všichni jsme otřeseni tím, co se momentálně odehrává v Japonsku. Hororové eh, zprávy nekončí. A když se domníváme, že to nejhorší už nastalo, tak eh, nás zastihne další zpráva, která nám dává najevo, že zatím ještě toto eh, nebezpečí není odvráceno. Já bych vás požádal, abychom vyjádřili tento pocit tím, že na chvíli se postavíme a budeme myslet na tyto události. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Mnohokrát děkuji za to, že jste povstali. Dnes nejdříve bych chtěl přivítat zástupce národních parlamentů. Není to často, abychom měli příležitost přivítat zástupce národních parlamentů našich členských států a přivítat je. V Bruselu jsme velice rádi, že jste v tak hojném počtu přijali naše pozvání. 18 zemí vyslalo sem svoje zástupce z obou komor a jsem také velice rád, že jste vyhověli tomu, že jste vyplnili naše dotazníky, že jste okomentovali naše otázky a poslali nám odpovědi. Ve velké části eh, jste skutečně zodpověděli na tyto dotazy. Vy víte, že náš výbor více než rok jedná. Koncem roku 2009 vznikl tento krizový výbor a tento výbor se zabýval v té první části příčinami krize a snažil se najít eh, jakási doporučení na vhodnou politiku a vhodná opatření. Nechtěl bych hovořit o podrobnostech, ale chtěl bych stručně zdůraznit eh, nejdůležitější body. Za prvé jsme konstatovali, že Evropská unie se nachází v naprosto kritické situaci a pokud nyní nepůjdeme správnou cestou v příštích letech, pak se vystavujeme nebezpečí, že ani zde nezachováme status quo v souvislosti s touto krizí, ale možná půjdeme i zpět na této cestě. Za druhé jsme konstatovali, že Evropská unie musí v, ro- v rostoucí míře na mezinárodních forech, ať už je to Světová banka nebo G20, anebo speciálně oblasti OSN musí rostoucí míře hovořit jedním jazykem a být zastupována jedním zástupcem. To znamená za třetí, že potřebujeme silnou komisi a silného komisaře, který bude příslušný pro tyto otázky. To je v rozporu k tomu, co vidíme v současnosti. Vidíme, že dochází k mezistátním ujednáním, dochází k některým kritickým eh, rozhodnutím a velice často se nezapojují parlamenty a i národní parlamenty, které vy zastupujete, vlastně až následně jsou žádáni o souhlas. My jsme konstatovali, že je rozhodující, aby Evropská unie se snažila navýšit svoji konkurenceschopnost a tím pádem zmodernizovala svoji infrastrukturu. A to je možné pouze tehdy, pokud budeme působit přes hranice a budeme činit to, co eh, jednotlivé státy nemohou učinit. To platí pro energetiku, pro digitální Evropu a týká se to také oblastí, jako je logistika, doprava a další oblasti. A tyto investice do těchto infrastruktur mohou být realizovány v rámci eurobondů a pan Maštat o tom jistě bude později hovořit. A v neposlední míře musíme říci, že se nám musí podařit také podpořit oblast středního stavu. Ten představuje páteř evropské ekonomiky. Musíme rozvíjet tento střední stav tak, aby mohl zůstat touto páteří ekonomiky. A tady nestačí deklarace, ale musíme eh, přijmout konkrétní opatření. Dámy a pánové, dnes jsme dosáhli jaksi nejvyššího stupně dialogu, který vedeme s národními parlamenty již po dobu několika měsíců. A jsem velice rád, a znovu to opakuji, že dorazilo sem tolik zástupců národních parlamentů. My jsme se snažili sami mm, si vytvořit určitou představu v rámci rozhovorů s zástupci parlamentu, vlády, vlád, sociálních partnerů a bank. Byli jsme v České republice 6. ledna, v Portugalsku, ve Španělsku, ve Spojeném království, v Berlínu, v Německu a příští týden, pondělí, úterý budeme v Aténách, tak abychom si na samotném místě udělali eh, představu o rozvoji Řecka. Dnešní konference má dva úseky. První polovičce budeme hovořit o tom, Jaké jsou eh, nutné strategické dlouhodobé investice EU v oblasti růstu a zaměstnanosti? Víme, že pokud se nám nepodaří zajistit růst a zaměstnanosti, nepřekonáme krizi a především se nám nepodaří eh, realizovat to, abychom snížili naši zadluženost. A to je rozhodující. Druhá část se bude dnes zabývat tím, co je nutné učinit, abychom zajistili, že strategické směřování EU 2020 dosáhne skutečně svých cílů. My víme, a je to bolestné si na to vzpomenout, že první snaha dosáhnout cílů Lisabonské strategie, to znamená, aby EU byla eh, společností nebo regionem, který má největší konkurenceschopnost, který je znalostní ekonomikou. Tento cíl se nepodařil a to se nesmí opakovat. Takže v první části bude hovořit eh, Tomas Mirov, sedí po mé levici, je prezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj od roku 2008, tedy více než dva a půl roku. A v těchto letech zajistil dynamický vývoj této banky, řídil ji eh, také eh, v situaci krize a zajistil, že dnes objem, eh, který banka poskytuje jako úvěry, tento objem je nejvyšší z hlediska historie banky, je to více než 9 bilionů eur. Předtím, než přijal toto místo, byl státním eh, tajemníkem zodpovědným za finance v Berlíně a jistě, že to byl předpoklad pro současnou činnost. Nejenom to byla velká kariéra z hlediska státního aparátu, také pracoval v privátním sektoru. My mu předem děkujeme za jeho úvod a možná ještě krátkou informaci. Na závěr budeme komentovat toto téma. Nejdříve budeme mít takový systém, kterému říkáme trojka. Víte, že vždycky minulé předsednictví to bylo belgické, stávající je maďarské, nastávající je polské, takže to je tato trojka, která vlastně připravuje vždycky program na 18 měsíců. A my si tedy vyslechneme zástupce parlamentu z této trojky nejdříve a pak budou hovořit eh, zástupci eh, dalších tedy eh, národních parlamentů a já to budu ještě stručně také komentovat. Takže nejdříve, pane Mirou, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali i za váš velice milý úvod, pane předsedo. Opravdu je pro mě velikým potěšením být mezi vámi zástupci občanů Evropské unie na evropské i národní úrovni a vyměnit si naše společné názory. Pan Majštát, můj kolega z EIB, je rovněž přítomen, je to kolega, se kterým jsem nedávno podepsal velice rozsáhlou dohodu o spolupráci včetně Evropské komise jakožto třetího partnera. Vážený pane předsedo, jsem velice rád, že věnujete tento váš cenný čas tomu, že se můžeme zabývat jedním z největších, jednou z největších výzev naší současnosti. To znamená to otázkou, jakým způsobem oživit skutečnou ekonomiku jakožto motor silného a zároveň udržitelného růstu. Jak, ví, jak víte, evropské ekonomiky se vrátily k růstu minulý rok a v podstatě tento růst v minulém roce představoval 1,8%, to znamená v roce 2010. Ovšem ještě neustále zde přetrvává určitá rozsáhlá nejistota, snažíme se posílit eurozónu. Většina západoevropských zemí čelí závažným fiskálním výzvám, zatímco růst ve střední a východní Evropě do značné míry zůstává závislý na vnějších aspektech a cenách komodit, především aspektech, které se týkají rozvinutých ekonomik. Ovšem je zde ještě hlubší důvod, který vyvolává obavy. Je to určitý pocit, nepříjemný pocit toho, že mnoho těch slabých míst, která byla vyvolána krizou, ještě nebyla vyřešena. Proto si myslím, že je jasné a si říci, že toto nebylo možné řešit v tom nejhorším období, krizovém období. Ovšem v následujících letech bychom se měli dostat spíše k robustnějšímu ekonomickému modelu. Já osobně to vidím následovně. Jsou zde tři nejdůležitější oblasti. Jednak posílit reálnou ekonomiku. Evropa musí obnovit svou dlouhou mm, tradici výroby velice kvalitních produktů a zboží naše hospodářství nemohou spolehat pouze na finanční sektor, na Eh, sektor výstavby a služeb. Evropa by měla pokračovat vést na poli technologických výdobytků a zároveň bychom měli investovat do vysoce vzdělané pracovní síly. Naším cílem by měla být velice konkurenceschopná nebo velice konkurenceschopné podniky takzvaného typu Middlestand, už jste se o tom zmínil, které by měly hrát zásadní roli v obnově ekonomiky a tvorbě pracovních míst. Toto vyžaduje jednak změny na domácí úrovni každé země a zároveň zvýšené úsilí na evropské a mezinárodní úrovni. Několik členských států z východní Evropy ještě v některých z těchto zemích probíhají reformy, které nebyly dokončeny, včetně privatizace, zlepšování obchodního prostředí, které by mohlo posílit konkurenceschopnost a oživit eh, i růst v soukromém sektoru. Že mnoho těchto aspektů můžeme aplikovat i na některé západní, západoevropské státy Evropské unie. Jednotný trh navíc musí být nadále rozvíjen, tak aby jsme využili komparativních výhod jednotlivých členských zemí postupně, jak bude postupovat ekonomická integrace. Jsou zde ještě bariéry, které nejsou až tak moc viditelné, ovšem jsou velice důležité. Dovolte tři příklady. Jednak je to směrnice EU o službách, která ještě neustále výjímá určitý počet oblastí služeb, které by mohly právě využívat nebo těšit se větší konkurenceschopnosti v rámci harmonizovaného regulačního rámce. Já si myslím, že v této oblasti nás čeká ještě hodně práce, pokud jde o skutečný jednotný trh. Ale je to zájemné uznávání kvalifikací, profesní kvalifikací, vzdělání, to ještě neustále omezeno a omezuje to i mobilitu pracovní síly. A třetí záležitost, ve východní Evropě podniky velice často bojují z, v oblasti aplikace evropských standardů a norem a v některých oblastech veřejné orgány mají, právě veřejné úřady mají rovněž s tímto, s touto oblastí problémy. Hmm, mohli bychom přijít s určitými stimuly, inovačním systémem daní, které by odsuzovaly například environmentální ohrožení, škody a tak dále, bych si myslím, že bychom mohli vytvořit hodné podmínky pro inovativní a velice kvalitní produkci. Druhá oblast. Opětovně redefinovat Eh, definovat si finanční sektor, protože jedním z důsledků krize bude zavedení nových nařízení a dohledů, který by měl posílit tento sektor, například Basilej 3, který by měl zvýšit kapitálové požadavky na kapitálovou přiměřenost a snaží se uplatňovat určitá postup, určité postupy proti mm, přehnaným eh, krokům v oblasti eh, expozici vůči riziku. Toto jsou kvalitní kroky, protože ve východní Evropě musíme posílit finanční systémy, což bude znamenat to, že se i poučíme. Poučíme se na základě těch škod, které byly způsobeny například v oblasti úvěru v cizích měnách. Je zásadní, abychom buď neustále aplikovali všechny potřebné reformy, pokud jde o snahu dostat se do eurozóny, nebo pro ty země, které nemohou nebo které se nechtějí stát členem eurozóny, aby měli možnost eh, budovat dále svůj trh místní měny a eh, mít možnost eh, i půjček a úvěru na základě místní měny. Zároveň si myslím, že bychom měli zajistit to, aby, finanční, aby se finanční sektor stal opět jakýmsi služebníkem skutečné reálné ekonomiky, aby to nebyl jakýsi samostatný referenční systém sám o sobě ještě mnoho z těchto výzev nebylo vyřešeno. Globální trhy s deriváty přerostly eh, jakoukoliv možnost kontroly jsou přemrštěné, vidíme zde nerovnováhy různých typů, různého charakteru, které se neustále, které vidíme neustále. Proto si myslím, že je potřeba velice silná supervize, dozor, abychom dohled, abychom posílili odolnost tohoto systému, aby celý tento sektor a i podniky měly možnost přístupu k finančním prostředkům. Třetí záležitost je ozelenění ekonomiky. Evropská ekonomika se dostává z krize a máme zde nové inovační produkty, které které, by, které se snaží eh, překonat ten starý model mm, environmentálně škodlivý k novému modelu. Ekonomická krize trochu odsunula tuto rozprávu, ovšem výzvy v oblasti klimatických změn jsou neustále, zůstávají neustále nevyřešeny, jak vidíme. Mnoho zemí v oblasti, které spadají pod EPOR, vidíme, že eh, ta situace nebyla vyřešena, že opravdu nedošlo k nějakému pokroku v této oblasti. Samozřejmě, že to znamená náklady, tyto investice, ovšem ty úspory, které zde které um, bychom mohli dosáhnout, často převýší v oblasti produktivity náklady ve východní Evropě, pokud nedojde k této nebo k řešení této výzvy, tak nebudeme mít možnost reagovat na rizika spojená s klimatickými změnami v těchto zemích a zároveň to může mít negativní, velice negativní dopad na konkurenceschopnost těchto zemí. Samozřejmě, že taková strategie, tato strategie růstu vyžaduje silné investice a klíčovou otázkou zní, jakým způsobem financovat všechny tyto potřebné investice právě v tomto období velice bolestivých a dlouhodobých úsporných opatření. Možná, že zkušenosti naší banky EBOR by mohly poskytnout určitá řešení, určité typy. To, co děláme v rámci naší banky, je určitá mobilizace finančních prostředků ze soukromého sektoru pro investice v našem regionu a to v rámci různých ekonomických aktivit naše banka podpořila Volkswagen v rámci eh, jejich prvního přístupu v oblasti eh, výroby automobilů v Rusku a zároveň jsme umožnili polským společnostem, jakož například Barlinek, rychle tomuto rostoucímu producentu eh, dřevěných palet export do, na Ukrajinu. Proč jsme zajímavé, zajímavé pro investory? Máme finanční prostředky k dispozici, které můžeme poskytnout ne, ne v rámci nějaké soutěže se soukromými um, institucemi, ale i v případě, kdy ostatní prostředky nejsou k dispozici. Sdílíme rizika s komerčními partnery a zároveň tato rizika zohledňujeme v našich eh, e, v našich účetních knihách máme opravdu op- zkušenosti s odpovědným, opatrným financováním a samozřejmě i kvalitní účetnictví. Toto jsou základy, které, na kterých staví EBOR. Investovali jsme do ambiciózních projektů, které pomohly změnit ekonomiku, ovšem pouze na základě důsledné analýzy rizik, bereme na sebe odpovědná rizika, která umožní solidní růst a tvorbu pracovních míst v rámci reálné ekonomiky. A to nám umožnilo reagovat na finanční krizi rychlým a velice rozhodným způsobem a jsme připraveni reagovat i na nové výzvy, které nás čekají v této oblasti, například v Egyptě nebo i v jiných eh, státech Severní Afriky, pokud naši akcionáři o to požádají. A nyní já zde nejsem nějakým zastáncem toho, že model takzvaného AAA, to znamená to hodnocení veřejných institucí, kde je 61 evropských vlád plus eh, eh, Evropská investiční banka by mohl být nějakým zásadním modelem pro celý finanční sektor, to netvrdím. Ovšem náš přístup naší banky EBOR k ekonomickému rozvoji představuje obecnější zkušenosti, které podle mého názoru jsou důležité a relevantní pro vlády i ostatní instituce, které sledují cíle v oblasti veřejných, veřejnoprávních politik. Tyto lekce znamenají to, že v podstatě vidíme, že nemáme dostatek veřejných zdrojů, neustále čím dál tím míně a že to by mohlo být komplementováno, doplněno účinným způsobem soukromým sektorem pro dosa, soukromým finanční prostředky pro dosažení cílů. Chceme vytvořit určité stimuly v oblasti soukromého sektoru, tak aby se zapojil do aktivit a činností, které jsou důležité pro celou ekonomiku jako celé. Tento přístup představuje dva dvě zásadní výhody. Jednak to posílí veřejné finanční prostředky. My se snažíme v rámci EBORu sledovat tyto veřejné cíle, a to především tím, že jsme ziskoví. Například v loňském roce to bylo 1,4 miliardy eur. Ovšem ještě důležitější je pro nás to, že náš přístup EBOR k ekonomickému růstu je založený na základě následujícího předpokladu. Je lepší zapojit do toho mm, aspekty soukromého sektoru a najít nákladově efektivní řešení pro cíle ve veřejném sektoru. Nechceme, aby veřejný sektor se věnoval této problematice pouze sám, nebo řekněme, aby byl nějakým konkurentem soukromého sektoru. Tento náš přístup samozřejmě vyžaduje určitý počet veřejných finančních prostředků, ovšem snažíme se je využívat velice rozumným způsobem, tak, aby jsme měli poté asi tak 5 miliard um, přebytku k dispozici, ovšem celkový kapitál představuje asi něco přibližně 30 miliard eur. Naše nástroje v oblasti spolupráce se soukromým sektorem jsou um, typické pro rozvojovou banku. To platí především pro kofinancování s soukromými partnery i v oblasti investic do projektů v soukromém sektoru. Všem věřím v to, že tento obec, tato obecná zásada mm, přesahuje naše současné aktivity. Vlády mají mm, konkrétní přímé politiky, kterými mohou zvýšit profitabilitu aktivit v oblasti soukromého sektoru prostřednictvím fiskálních i regulačních nástrojů. Pokud je o oblast zelené ekonomiky, takovým jasným příkladem by eh, byla eh, cena, uhlíková cena, uhlíkové stopy, která je velice dobře kalibrovaná. Dále je to vaše role, role zástupců veřejnosti, která je velice důležitá, protože vaše rozhodnutí mohou vytvořit dobrý základ nebo rámec, který podporuje rozumný přístup k riziku eh, s cílem udržitelného růstu a nesnaží se podporovat eh, nějaké neodpovědné aktivity, přehnané, přesaná rizika, která by mohla vést k novým a možná ještě škodlivějšímu nebo zásadnějšímu negativnímu dopadu na naši budoucnost. Děkuji vám za pozornost. Srdečné díky, pane Miro, za eh, tato úvodní slova. Nyní tedy budeme mít možnost si vyslechnout komentáře zástupců národních parlamentů a také zástupců našeho parlamentu. Než udělím slovo, chtěl bych hm, jak se vyjádřit také Eh, že máme dalšího hosta. Připojil se k nám pan Jacques Delors. Jsme velice šťastní, že jste přijal na naše eh, pozvání. Eh, vítejte srdečně mezi námi. Jacques Delors heute Abend Pan Jacques Delors bude hovořit dnes večer na naší večeři a víme, že on patří k těm, kdo skutečně posunul dál jednotný trh, takže se velice těšíme na jeho vystoupení dnes večer. Ale nyní přistoupíme k diskuzi té části, kterou uvedl tak důkladně pan Miro. Nejdříve budou bude hovořit pan Eker, zástupce Maďarska, pak zástupce belgického předsednictví, bude hovořit pan Lux, Lux, možná to špatně vyslovuji, omlouvám se, a pak bude hovořit pan Kleina, pan Kleina, který zastupuje polský senát. Takže to jsou zástupci takzvané eh, trojky. Každý bude mít k dispozici tři minuty. Prosím, abyste dodrželi tento čas, stejně jako pan Miro, který ho dodržel. Víte, že máte více než zástupci Evropského parlamentu. Ty mají většinou jenom dva, dvě minuty. Köszönöm elnök úr a szót, és eh, Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából köszöntöm Eh, děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, přivítat všechny účastníky velice srdečně a chci poděkovat za tuto možnost vyjádřit se k tomuto tématu. Pro maďarské předsednictví zvládnutí krize je velice důležité a za tímto účelem je nutné zvýšit konkurenceschopnost. schopnost. A v tomto smyslu je nezbytné, abychom vyrovnali nevyvážený vývoj a abychom posílili zaměstnanost. Vidíme v současnosti ve světě, že dochází k restrukturalizaci z hlediska ekonomického finančního sektoru. A právě z tohoto důvodu je velice důležité, aby Evropská unie paralelně k strategii 2020 postupovala vpřed ve svých cílech. bude velice významné, a pokud se EU podaří zvládnout tuto krizi. A nebude dobré, pokud se bude tato krize opět prohlubovat. Jak řekl pan Mirou, musíme vypracovat takovou ekonomickou politiku, kde EU bude hovořit jedním hlasem. A v tomto rámci musíme hledat všechny možnosti, které by přispěly k tomu, abychom zajistili finanční ekonomickou stabilitu a abychom zajistili ekonomický růst v EU. Je velice důležité odstranit nebo dostat pod kontrolu velkou nezaměstnanost. Musíme podporovat vývoj a výzkum. Musíme vyjasnit situaci z hlediska patentu. Ale také je velice důležité, aby eh, zaměstnance pracovníci mohli využívat eh, principu svobodného pohybu. A také musíme mm, zajistit eh, mechanismus stability. Ten musí být zajištěn tak, aby i v rámci rozpočtové politiky na úrovni EU nebo na úrovni jednotlivých států bylo možné eh, zajišťovat eh, tento mechanismus. V každém případě Maďarsko chce přispívat k těmto cílům a k uskutečnění těchto priorit. Paralelně k tomu podporujeme všechny iniciativy, které přispívají k tomu, aby cíle Evropy 2020 byly realizovány. K tomu patří energetická účinnost, ochrana životního prostředí, dále otázka eh, vodohospodářství, neboť to je také velice důležité, je stále více regionů na světě, kde je nedostatek vody. A samozřejmě je nutné také vyjasnit otázku patentů podporovat výzkum, vývoj. To jsou také velice důležité aspekty. Je nutné také zafinancovat tyto projekty. Stejně důležitou otázkou bude v následujícím období rozdělení regionální pomoci. Do toho spadá také problematika zemědělské politiky a tady musíme mít dlouho udržitelný rozvoj zajistit. Děkuji mnohokrát. A pan Lux má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane Mirové. Děkuji za vaši prezentaci, Předtím, než budeme diskutovat o celé problematice, bych rád zdůraznil belgickou podporu Belgie pro tu důležitou, důležité dohody, které byly dosaženy tento víkend. Rádi bychom poděkovali panu Barosovi i pan nově, pan Rompojovi i všem národním představitelům, které, kteří se zasloužili o tyto dohody, které by měly eh, zachovat nejenom naše hospodářství, ekonomiku, ale i sociální model. Je zde rozsáhlá dohoda i na straně národních parlamentů eh, v ohledně eh, toho, že Evropa by měla hrát důležitou roli v naší sociální budoucnosti. A nyní dovolte, abych pokračoval nizozemsky. Já bych rozdělil můj příspěvek do několika částí. Hm, první část. Milí kolegové, kolegyně, já myslím, že politickou, naší politickou povinností zajistit to, aby ta, ten eh, tlak, který jsme zažili v průběhu krize, už nebyl opakován stávající, eh, nebo v současné době jsou to právě daňoví poplatníci, kteří musí platit za tuto krizi a náro, na národní úrovni i evropské úrovni by politici měli dělat všechno pro to, aby tento tlak snížili. Proto bychom měli zopakovat zásady, které jsou které by, na které nesmíme zapomínat. Například, když se, se obrátí s těmi otázkami na národní parlamenty, tak eh, my jsme odpověděli v tom smyslu, že prostě když banka selže částečně nebo mm, totálně by neměla, neměla být podporována eh, veřejným sektorem, měl této problematiky by se měla ujmout, by se měl ujmout soukromý sektor. A dále je to evropská přidaná hodnota, například různé infrastrukturní eh, projekty, které se dotýkají dopravy, osobních dat a tak dále. Další oblast, výzkum a vývoj, hm, hovoříme zde o těch třech procentech, které, které hm, jsou nejvhodnější podle našeho názoru eh, částkou. Ovšem chceme posílit eh, při, um, roli z malých a středně velkých podniků. A dále se vidíme tlak ohledně reformy Basilei 3 v oblasti bankovního sektoru, který by neměl ohrozit banky. Víme, že Evropská investiční banka investi- různé fondy, které máme k dispozici na evropské úrovni, eh, jsou schopny podporovat obchod v jednotlivých členských zemích, ovšem eh, malé a středně velké podniky mm, neustále v této oblasti eh, jsou, jak se na ně zapomínáme, čili pouze několik poznámek za naše předsednictví. Děkuji mnohokrát. Příště další řečník je pan Kleina z Polska. Danky koledzy. pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu Mirovovi, prezidentovi Evropské banky pro obnovu a rozvoj za jeho nesmírně zajímavou prezentaci. Rád bych mu poděkoval za vše, co jeho banka dělá v tomto ohledu v Polsku i ostatních evropských zemích. Doufáme, že i do budoucna bude tato banka přispívat ještě rozsáhlejším eh, způsobem do vyřešení ekonomických, finančních problémů v Evropě. Dámy a pánové, eh, veliký zájem, který vidíme který jsme projevili pro tuto debatu, zdůrazňuje to, že my všichni máme obavy ohledně společné budoucnosti a že jsme si vědomi toho, že bez ohledu na prohlášení, veřejná prohlášení, je situace čím dál tím komplikovanější s ohledem na mm, finance, ekonomiku, ale i politické a sociální aspekty. Roste nezaměstnanost, je zde pocit Ehm, nedostatku sociální bezpe- sociálního zajištění. Lidé jsou frustrováni, vede to k různým radikalizovaným pozicím ať už je, vede to k dalším krizím, ať už by to byla energetická krize, různé politické krizové situace všude ve světě a to všechno vyžaduje eh, aplikaci promyšlených kroků. Ovšem jednotlivá opatření zatím nebyla adekvátní, nedostatečně pokrývaly skutečné potřeby. Vidíme to, že individuální politické zájmy mm, převládají nad naší evropskou solidaritou. A nedávné historické vývoj, historický vývoj poukazuje na to, že i dokonce členové elitního klubu Evropské unie nejsou imunní. I přes různá prohlášení vidíme, že Lisabonská strategie prostě neposiluje evropskou pozici vůči Spojeným státům, Číně či jiným Eh, velmocem. A to nemusíme být aniž příliš kritičtí, abychom jasně viděli to, že Evropa prostě neustále zásadním způsobem zaostává. Zde mnoho skepse, kterou slýcháme na evropské úrovni, která je s tím spojená. Ano, můžeme říct, že některá, některé tato, ta, tyto názory nejsou odůvodnitelná, ovšem musíme být pragmatičtí a vzít v potaz i mm, nepříjemné, negativní scénáře, protože žádná diagnóza prostě nepostačí, pokud nebudeme skutečně jednat, nechceme podkopávat být mm, mm, kroky jednotlivých evropských institucí, ovšem reakce na krizi nebyla dostatečná, nebyla dostatečně účinná. Zdá se, že ti, kteří rozhodují, přijímají rozhodnutí, budou muset přijímat čím dál tím více kontroverzní rozhodnutí a dopady pocítí na svých bedrech naše děti a naše vnoučata. V současné době čelíme dalším důležitým výzvám a to je i implementace strategie pro rok 2020. Proto si myslím, že je odůvodnitelný dotaz. Co udělat pro to, abychom nalezli dlouhodobé investice, které by podpořily růst a zaměstnanost. Pokud nemáme dostatečné prostředky pro, tento, pro tyto investice, tak to je, to je zásadní tato otázka. Musíme mít dostatečné prostředky, které nám pomohou realizovat Ehm, akceptovatelná rizika i naše cíle. Omezíme-li tyto finanční zdroje a ne, nepřijmeme-li nepřijmeme eh, reálná rizika, tak prostě tato strategie nebude zrealizovatelná. Je úkolem národních parlamentů přesvědčit národní vlády o tom, že budoucnost Evropské unie a eurozóny záleží nebo bude záležet na evropské solidaritě. Musíme kompenzovat Mm, různorodý rozvoj. Musíme zajistit to, aby ten evropský vlak 27 se dostal bezpečně až na konec své trasy. Děkuji. Ano, bude hovořit paní Ilianova, zástupkyně Lidové strany a zástupkyně Evropského parlamentu. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, že v naší společné práci Výbor KRIS se zabýval zejména příčinami a důsledky krize a evropská přidaná hodnota byla klíčovou složkou naší reakce. Zpráva výboru KRIS má předložit klíčová doporučení v tomto směru a má také zmínit naši strategickou vizi a koordinaci na evropské úrovni. Krize se urychlila zejména důsledkem nedostatečné fáze koordinace a nedostatečnými strukturálními reformy. A veřejná zadluženost nemůže být redukována přes noc. To vyžaduje důrazné kroky a ekonomickou koordinaci. Škrty nejsou řešením samé o sobě, ale mají zarostit finanční stabilitu, bez níž nebude možné směřovat k našim politickým volbám, které by měly přinést přidanou hodnotu 27 členských státech. Máme naši společnou strategii Evropa 2020 a potřebujeme strategickou vizi pro dlouhodobé investice. Souhlasím s panem Mirovem, že by se měla posílit reálná ekonomika a doplním ještě, že naše snaha by se měla snažit o zvýšení konkurenceschopnosti Evropy dotvořením jednotného trhu a zvýšit potenciál tvorby pracovních míst. My jsme vždy zdůrazňovali, že malé a střední podniky jsou jádrem našeho trhu, ale dnes v roce 2011 stále potřebujeme jim usnadnit přístup k financím, zejména pokud jde o inovace. A já bych chtěla říci, že jako příslušnice nového členského státu chci říci, že ty členské státy, které nejsou v eurozóně, by měly mít rovnou příležitost spolu se, se zeměmi eurozóny pro definování našich politických a ekonomických projekt. Jsme všichni na stejné lodi a musíme být schopni zajistit, že evropská přidaná hodnota tu bude pro každého evropského občana. Děkuji, tak zůstáváme u Bulharska a vyzývám pana Hena Noves z Národního parlamentu Bulharska. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, jsme přesvědčeni, že několik otázek by mělo být řešeno. První z nich je finanční stabilita. To je asi ta nejzávažnější otázka, kterou bychom měli zvážit a podpora ekonomiky. Protože práva, právě podpora ekonomiky a malých a středních podniků může přinést vysokou míru růstu a umožní nám dosáhnout cílu Evropy 2020. Pokud jde o finanční stabilitu, naším hlavním problémem je přílišná zadluženost, která musí být řešena a to by se mělo stát obezřetně s nezbytnou péčí. Ale jsme přesvědčeni, že členské státy to zvládnou. Bulharsko, má vlastní země, měla zvláštní postup pro deficit v roce 2010, ale pro rok 2011 eh, máme naplánován deficit rozpočtu pouze ve výši 2,5 V současnosti zvažujeme pakt pro finanční stabilitu v Bulharsku, který by zahrnul několik faktorů. Jedním z nich by byl podíl veřejného sektoru. Veřejný sektor by měl, neměl přesahovat 37 HDP. Druhý faktor, rozpočtový deficit, měl by být pružný a neměl by přesahovat 3 a měl by být také definován cyklickými aspekty, tedy měl by být víceméně v, mezi, v rozpětí 10%. Třetí otázkou je daňová politika. Jsme přesvědčeni, že daňová politika by měla být konzistentní. Neměla by se měnit eh, z jednoho roku na druhý a měla by zajišťovat eh, trvalý růst ve stabilním ekonomickém prostředí. Pokud jde o daňovou zátěž, předpokládáme, že dojde ke změnám pouze pokud budou schváleny dvěma třetinami národního schromáždění, což by vyvolalo důvěryhodnost z hlediska investorů a vytvoří to nezbytné prostředí pro dlouhodobé investice do růstu a pracovních míst. A dosažením finanční stability a podporou ekonomiky jako takové zejména pokud je malé a střední podniky, jsme přesvědčeni, že Evropská unie bude schopna dosáhnout dlouhodobých investic do růstu a pracovních míst. Děkuji mnohokrát a teď bude hovořit pan Ludek Sevcik za Českou republiku. Vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych vás pozdravil jménem České delegace a v první řadě bych chtěl poznamenat, že za deset let, kdy jsem členem Evropského výboru, jsem zažil mnoho delegací z Evropského parlamentu na našem území a velmi málo takových delegací, jako byla delegace vedená panem předsedou Klincem, doprovodu Otmara Karase, mého dlouholetého eh, kolegy z Evropského parlamentu, kterým bylo vidět, že jde skutečně o věc, o snižování demokratického deficitu, tedy o názory z jednotlivých parlamentů. Velmi mě těší také Eh, publikaci, kterou jste vydali a musím říct, eh, vyslovit velké uznání před počtem parlamentu, které jste zatím navštívili a doufám, že navštívíte i ostatní eh, parlamentní, národní parlamentní tělesa. Na jednom z těch obrázků je mimo jiné zachycena jedna krásná pamětihodnost Prahy, je to Karlův most. A jenom bych chtěl říci, že i v historii Karlova mostu bylo několik okamžiků v minulém a předminulém století, kdy Karlův most byl po přírodním zásahu díky povodni byl protržen, byl rozbourán. Eh, ty jeho opravy byly poměrně krátké, trvaly jen několik málo let a já věřím tomu, že i eh, svět eh, nabitý lidským duchem se i z těchto krizí, které nás provázely minule roky, se stejně rychle dostane. Díky vaší práci a doslovného překladu máte všichni možnost se seznámit eh, s pozicí České republiky, Českého senátu. Já jen bych chtěl velmi stručně reagovat na to, že eh, velmi často budeme hovořit nyní o solidaritě. A solidarita je hodnota, která je mimořádná. Je eh, vynikající ve chvíli, kdy se někomu něco nedostává, ale varujme se před tím, abychom ze solidarity, z tohoto velmi šlechetného vztahu udělali ideologii, aby jsme vychovávali lidi jenom k tomu, aby čekali s otevřenou rukou na pomoc druhých a sami se nesnažili, to by nebyla dobrá cesta k obnově. To jsem si troufnul jenom podotknout. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní Lisa Jakoncáli z Finska eh, bude hovořit za sociální demokraty. Já kriisivaliokunnan jäsen. Haluaisin sen sanoa, että tämä kriisi ei ole... Já jsem také eh, členkou tohoto krizového výboru a musím říct, že tato krize ještě zdaleka není eh, překonána. My jsme měli summit koncem minulého týdne a tam se právě hovořilo o úloze fondu z hlediska Portugalska. Víte, že Portugalsko zavedlo mm, výrazná opatření a ta umožnila zabránit šíření této krize. Samozřejmě, že to souvisí také s otázkou, eh, kterou zde rozebíral pan eh, Mirou. Je nutné si uvědomit, že finanční trh musí sloužit reálné ekonomice. Musíme si teď položit otázku, zda jsme se vůbec poučili z této krize. Odpověď je ano i ne. Eh, můžeme říct, že nyní banky prodělávají nový test, takzvaný stresový test a doufejme, že jeho vypovídací eh, schopnost bude dostatečná. Ovšem musíme si také uvědomit, že EU prakticky nemá žádnou možnost ovlivnit tento test, eh, který probíhá v rámci eh, národních států a jejich bank. Tady jsou ještě další body, z kterých nevzniklo žádné poučení. Kolega Klinc o tom hovořil. Jsou zde nesprávné pobídky, které vedou k tomu, že banky přijímají nesprávná rozhodnutí. A tyto nesprávné pobídky i nadále existují, přestože víme, že jsou nesprávné, takže zde jsme se ničemu nepoučili z eh, proběhlé krize. Je pro mě také velice důležité, aby mm, proběhlo toto společné zasedání. Eh, je pro mě také důležité, že zde vidím eh, zástupce mého parlamentu. Vidíme, že to není problém eh, jenom Evropské unie. Evropská unie je řešením tohoto problému. My konstatujeme, že euroskepse se rozšiřuje, narůstá a to je velice nebezpečné pak bude obtížné pro Evropskou unii eh, nalézat eh, řešení. My potřebujeme rychlá řešení. Pak je tady eh, další bod, kde národní parlamenty mají mm, významnou odpovědnost. A sice je to program Evropa 2020. Tento program musí být brán vážně a musí být promítnut do aktivit národních parlamentů. Další bod je důležitý, který musí být zohledněn všemi národními parlamenty. A sice to je možnost hledat pozitivní řešení této krize v rámci národních parlamentů. Je nutné přijímat opatření a je nutné také zdanit finanční transakce. To je otázka propojení mezi finančním trhem a reálnou ekonomikou. A daň, která by se vztahovala na finanční transakce, to je daň ve prospěch kterou, které se Evropský parlament již dvakrát vyjádřil eh, Pan Podimata vypracoval zprávu na toto téma a přednesl ji ve Štrasburku. K tomu bych dodala ještě několik slov. Evropská unie potřebuje také vlastní zdroje. To bude pak dobrý základ pro ekonomická opatření. Děkuji za vaše opatření, eh, děkuji za vaši pozornost. Děkuji a nyní bude hovořit zástupce Rakouska, to je zástupce předsedy ekonomického výboru. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co zde důrazně uvedl pan Mirou. Samozřejmě, vy tady máme systém eh, takzvaných derivátů, které se šíří po celém světě a pak na druhé straně máme reálné investice, které mm, často jsou vnímány jako investice, které se nevyplatí. To je fenomen, který eh, prožíváme dva nebo tři eh, roky. Je tady zásadní otázka, jak vyřešíme tento problém, tohoto protikladu. Pokud tento problém nevyřešíme, tak eh, nebude možné zajistit trvale udržitelný růst EU. Toto se již projevilo jako nedostačující v posledních 20-30 letech v západních státech. Eh, projevilo se to také v rozpočtech a v, soukr- v privátních firmách. Co to znamená fakticky? My musíme opět oživit eh, model růstu tak, jak fungoval po druhé světové válce. To znamená, musíme usnadnit investice firem prostřednictvím eh, bank a nesmíme přistupy, přistoupit na jakési hrátky na finančních trzích. Já jsem velice vděčen, že se tato diskaze tady otevřela, protože jde o to, jakým způsobem regulovat tyto finanční trhy, jakým způsobem zdaňovat finanční transakce. To je důležité, ale jak tyto finance zajistit. Možná by bylo dobré, eh, jak si eh, důkladněji hovořit o některých funkcích, které zatím nemáme ještě eh, v bankách a které se musí oživit nebo nově vytvořit. Děkuji. A nyní bude hovořit zástupce belgického senátu, pan Ahmed Lowe. Oh, merci. Pane předsedo, děkuji. Vlastně navážu na vyjádření rakouského kolegy. Chci připomenout zprávu ekonoma pro Evropský parlament, který připomněl, že finanční transakce představují 3 miliony miliard dolarů ročně a podle studie výzkumného ústavu z tedy poskytování zboží a služeb, tedy reálná ekonomika, představují pouze 2% těchto 3 milionů miliard dolarů. To znamená, že naše dosavatní snaha o lepší regulaci finančního světa nemůže vyřešit, prorazit tuto bublinu, bez níž nemůžeme poskytnout reálné ekonomice místo, které jí náleží, tedy místo, kde by převažovala nad světem financí který by vlastně, svět financí by měl být nástrojem a nikoli primárním hybatelem. A ve světle eh, prací na Bazileji 3 si myslím objektivně, že mimobilanční aktivity bankovního sektoru nebyly dostatečně vzaty v úvahu. Tam je skutečný deficit a to by nás mělo oslovovat. Třetí součást mého vystoupení, a tím skončím, nechtěl bych eh, dospět k závěru vlastně vyřešit spor ekonomiky nabídky a ekonomiky poptávky, ale sleduji, že postavení pracovníků, pokud jde o ekonomickou kapacitu, se zhoršila. Podíl platů v rámci HDP se snížil o 10%. A těžko dokážeme si představit udržitelný model bez toho, aby pracovníci v tom systému měli dostatečnou životní úroveň. Abychom se mohli opřít o ekonomiku poptávky, což by měla být vlastně dost síla, která by měla vést k růstu. Tedy přimlouvám se za lepší rozdělení bohatství, které by nám umožnil dohnat ztracenou půdu pro pracovníky. Děkuji, bude hovořit Ole Schmidt za liberály, je člen eh, švédského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bylo velmi vhodné, že jste zmínil Japonsko a já bych uvítal úvahy a komentáře, jak to ovlivní energetickou politiku v Evropě a jak způsob, jak bojujeme s klimatickými změnami. A velmi rád jsem také slyšel, že jste zmínil Severní Afriku, protože si myslím, že pro nás v Evropě je klíčové, abychom místo toho, abychom se zabývali uprchlíky, a samozřejmě, že se postavíme člen k naší odpovědnosti, aby bylo, bylo by lepší kupovat jejich výrobky. A myslím, že všichni zde by se mohli pokusit změnit některé klíčové složky naší politiky v Evropě. Moje poslední poznámka se týká vyjádření paní Ivanovi. To se týkalo eura a paktu pro euro. Já jsem velmi znepokojen. Já jsem ze země, která je mimo eurozónu a belgické předsednictví. Zástupce belgického předsednictví byl velmi potěšen. Já bych možná byl potěšen ze závěru, ale jsem ve skutečnosti velmi znepokojen, že to tedy způsobí rozdělenou Evropu euro, země eurozóny budou pojedou jednou rychlostí a zbytek se bude pohybovat jinak. To jsme tedy my. A domnívám se, že toto je velmi nebezpečné, tato minulá rozhodnutí, protože to není Evropa, kterou si asi přejeme. A také by bylo by to nejen politicky škodlivé, ale bylo by to škodlivé i pro udržitelnost jednotného trhu. A bylo by skvělé, kdybychom eh, mohli slyšet, aby pan, kdyby pan Delor nás seznámil se svými názory dnes večer při večeři. A jakým způsobem byla použita komunitární metoda, proč nebyla úspěšná pro udržitelnější Evropu. Děkuji. Děkuji. A nyní budou hovořit zástupci Německa, pan Markov. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za pozvání. Já bych chtěla říci, že bych rád vyrážel některé názory za ministra financí Bran- Braniborska. Chtěl bych říci, že Evropský parlament 20. října 2010 velice obdivohodně popsal eh, problémy, o které se jedná. Jsou to body, které teď nebudu definovat, ale je to bod 7, 19, 47, 105, 113, 121, 147, 180, 185, 210 a 215. To je možné dohledat. Za druhé, Chtěl bych navázat na tu diskuzi, která zde zazněla. Já myslím, že ten hlavní problém tady nebyl ještě pojmenován. Jde o likviditu. Jde o stupeň likvidity, který, kterého bylo dosaženo před krizí a po krizi. Víte, že banky chtějí dosáhnout svého zisku a proto tyto banky neinvestují do reálné ekonomiky, protože procenta návratnosti jsou malá, proto investují do finančních eh, produktů. Proto je nutné toto nějakým způsobem eh, regulovat. Seberegulace nefungovala a ani v budoucnosti nebude fungovat. Další věc, kterou bych chtěla říci této diskuzi musíme také zohlednit více regionální podmínky. Například Braňborsko nemá příliš velký export. Máme malé podniky, střední malé podniky, proto jsme nebyli tak zatíženi krizí. Ale nyní potřebujeme zase delší rozjezd, proto jsou tady různá specifika regionu, která by měla být nějakým způsobem výrazně zohledněna v jednotlivých nástrojích. A poslední připomínka. V tom dotazníku a v těch otázkách jste hovořil o investiční politice. Já si myslím, že bychom neměli tady uvažovat pouze z hlediska takzvaných překlenovacích úvěrů, ale měli bychom eh, toto eh, jaksi přijímat globálněji, tak, abychom odbourali tuto zadluženost. A poslední bod. EU by mělo uvažovat o novém insolvenčním právu. Myslím si, že by mělo být možné prohlásit matku za nesolventní a ceřiné společnosti z toho vyjmout tak, abychom mohli vyčlenit ten spekulační díl, který je na straně bank. Děkuji. A nyní bude hovořit paní Papandreou za Řecko. Eh, Já bych chtěla poděkovat panu Mirovovi za jeho vystoupení. Já si skutečně myslím, že otázka eh, modelu růstu je nejdůležitější. My bychom měli posílit reálnou ekonomiku. A je třeba aby naše ekonomika byla zelenější a současně třeba provést reformu finančního sektoru. Otázkou je jak. Dva roky po začátku kri- krize, kterou procházíme, já se domnívám, že se asi shodneme na tom, že jde především o fungování finančního sektoru a přijatá opatření která by měla vytvořit nový kontrolní rámec, aby kontrola byla efektivnější, tak tato opatření jsou omezena. A my vidíme, že tento sektor v roce 2010 docílil rekordních zisků. Jak tedy sladit posílení reálné ekonomiky a balíček finančních škrtů. Je třeba snížit zadlužení, snížit deficit, samozřejmě, ale jak je možné přinutit všechny země, a nemluvím o Řecku, to je zvláštní případ, jak donutit evropské země ke snížení výdajů na školství, na zdravotnictví, ale také snížit investice do infrastruktury. Jak tedy vypadá naše odpovědnost vůči budoucím generacím? Vy jste hovořili o pracovnicích. Když se sníží tyto veškeré možnosti, tak nedochází k podvázání budoucnosti Evropy. A možná, že tyto politiky jsou příliš dílčí a hrozí nám, že vlastně ztratíme celou jednu generaci. Já souhlasím s tím, co zaznělo o posílení konkurenceschopnosti v Evropě. To je nezbytné. Ale můžeme mít všichni stejný model, tedy německý model, a nutit všechny země, aby jej využívali, aby všechny země aplikovaly model, který je zcela odtržený od jejich eh, sociálně-ekonomické situace. To bylo vše. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit kolega Feo eh, z Portugalska za EPP. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem europoslancem za Portugalsko, zároveň jsem členem výboru KRIS a ve svých dvou minutách, které mám k dispozici, dovolte dvě základní myšlenky. První. Krizi nemůžeme řešit pouze na základě eh, úsporných opatření. Ve stávajícím okamžiku u nás v Portugalsku právě diskutujeme hm, tato opatření. Ovšem, Nehovoříme vůbec o strukturách, nebo nehovoříme dostatečně o strukturálních reformách. Ehm, dále jsou to záležitosti investic, trhů, pracovního trhu, podpora malých a středně velkých podniků, ehm, daňová politika, finanční systémy a tak dále. Stabilita prostě musí jít ruku v ruce s růstem v rámci eurozóny. Ovšem samozřejmě, že to neznamená pouze růst v rámci eurozóny, ale v celé Evropské unii. Je důležité jasně říci, že potřebujeme mít i národní opatření, národní řešení k dispozici. Společně s evropskými řešeními. Měli bychom využít evropského semestru, měli bychom využít um, této ekonomické vlády, systému řízení a vytvořit opravdu kvalitní sadu opatření, která by mohla řešit krizi. To, na čem jsme se domluvili eh, minulý pátek, by právě mohl být kvalitní mechanismus, dobrý mechanismus, který by nám mohl umožnit vyřešit problém jednotlivých zemí. Je to pozitivní krok vpřed a doufáme, že to nebude znamenat eh, Evropu dvourychlostní, protože to, co potřebujeme více Evropy, více integrace, více solidarity a určitý společný pohled či vizi. V tomto ohledu si myslím, že národní parlamenty hrají zásadní roli, protože diskutují i evropské politiky na národní úrovni, což je velice důležité. Děkujeme. Děkuji. A nyní bude hovořit Jean Gobert z Národního schromáždění ve Francii. No. Děkuji za Děkuji, eh, pane předsedo. Pokud jde o eh, dvě oblasti, nejprve teda Lisabonskou strategii, ano, bohužel je pravda, že jsme selhali. Ovšem, myslím si, že bychom neměli, eh, že by to nemělo vést k další zátěži našich občanů, protože samozřejmě, že by měla tyto problémy řešit Evropská unie na evropské úrovni. Několikrát se zde hovořilo o zadlužení. Rád bych řekl to, že v podstatě největším výdobytkem posledního období je to, že naše generace si uvědomila, že v podstatě vlastně už nemůžeme reagovat pouze na národní úrovni na tuto problematiku a ponechat tyto dluhy našim dětem. Je velice důležité musíme si uvědomit to, že ne, nemůžeme řešit tyto problémy, to, že v podstatě to oddělíme od těch výdajů, protože pokud to uděláme, znamenalo by to samozřejmě i výdaje na oblast veřejných služeb, mm, vzdělání, zdraví a tak dále. Mm, to znamená, že by to mělo dopad na budoucnost, což si nemůžeme dovolit. Hovoříme-li o kohezi a soudržnosti, jak si můžeme vůbec představit to, že vyřešíme tuto problematiku novou daní a ne, že se budeme spíše věnovat progresivním daním nebo progresivnímu zdaňování, především pokud jde o skutečné e, příjmy našich občanů. To si myslím, že je zásadní problém Evropské unie. A dále je to otázka, pokud jde o takzvaný nový růst. Ano, samozřejmě souhlasíme s tím, že e, zelený, potřebujeme zelený růst, malé a středně velké podniky a tak dále. Všem, jak to budeme financovat? To je otázka, jakým způsobem budeme financovat, řekněme, e, tuto situaci regulace nebo řekněme nějaký, nějakým systémem eh, evropských eh, půjček. Ovšem nesmíme nahrazovat zadlužení evropské úrovně eh, zadlužením jednotlivých členských států, protože tím si myslím, že bychom celou záležitost vůbec nezměnili. A pokud jde o skutečné prostředky na evropské úrovni, už jsme o tom hovořili velice často a parlamenty se tomu věnovaly, to znamená, to je to zdaňování finančních transakcí, to je záležitost, eh, na kterou mají naši občané různý názor. A dále je to bankovní problematika, o tom už jsme hovořili několikrát. Nemůžeme se podívat do budoucnosti, aniž bych se zabývali eh, problémy našich bankovních systémů a v tom souhlasím s mnoha předřečníky. Toto byly nedostatky a problémy, které ještě nebyly vyřešeny a to, co navrhujeme, bohužel tyto problémy nevyřeší. Děkuji. Carlo Giorgetti bude nyní hovořit. Pana? Není tady? OK. Hmm? So good. Komm später. Dann, dann, dann rufe ich jetzt Elisa Ferreira. Elisa Ferreira za sociální demokraty bude hovořit. Děkuji za slovo, pane předsedo. Krize poukázala Evropu ve skutečném světle. Vidíme to, že Evropa prostě nemá dostatečné prostředky pro to, aby reagovala, aby řešila takovou krizi. V současné době ani nemáme střednědobé či nějaké dlouhodobé eh, výhledy do budoucna. Měli bychom skutečně začít jednat a ne pouze reagovat na problémy mezivládní přístup, zdá se, byl právě posílen krizo, krizí a komunitární metoda na, na tom uh, tratí, na to nesmíme zapomínat. V Evropě došlo k určitému pokroku, především pokud jde o finanční dohled a regulace. Toto jsou podle mého názoru základní podmínky, ovšem nejsou to podmínky dostačující pro vyřešení této krize. V současné době pokud jde o krizi um, v eurozóně, to si myslím, že velice jasně poukazuje na některé problémy, kterým Evropa čelí v současné době. Finanční krize se stala problémem reálné ekonomiky, což vedlo k sociální krizi, došlo ke krizi eh, státních eh, dluhů a je zde veliké riziko toho, že by tato krize mohla zasáhnout i do politického života a podkopat evropské instituce, což by mělo fatální následky pro evropský projekt v rámci eurozóny zde sice neřešíme problémy externích um, ehm, nerovn, nerovností, jak to vidíme například v oblasti dolaru. Problémy, kterým řeší eurozóna, jsou dvojího charakteru. Je to naše nedostatečná um, nedostatečnost na, globali, ehm, na globalizované ehm, úrovni jsou zde nedostatky, které vykazují jednotlivé národní ekonomiky, které se zhoršily z toho důvodu, že jsme se snažili aplikovat jeden přístup využívání jednotné obchodní politiky, jedné měny a tak dále. To bylo zúrazněno i ve zprávě, eh, která, kterou připravil eh, Mezinárodní měnový fond. Čili to, co bychom měli udělat, je vrátit se k té staré agendě konkurenceschopnosti, kohezi, protože vidíme, že, nám, že jsme nebyli schopni dosáhnout reálné konvergence, to znamená konvergence v oblasti produktivity, mest a ostatních faktorů důležitých pro ekonomiku. Musíme zdůraznit to, že eh, nikdy nebudeme konkurenceschopnější jenom proto, že budeme snižovat, snižovat mzdy a nebudeme eh, se snažit podporovat eh, produktivitu. Čili je na nás, na volených politicích, abychom uvažovali z dlouhodobého hlediska, abychom se zabývali komplexněji celou problematikou a podívat se na to, jakou agendu máme k dispozici v globalizovaném světě. Agendu, která by nám umožnila řešit naši zahraniční i obchodní uh, Eh, politiku, dále je to záležitost strategie pro rok 2020, dále jsou to problémy spojené s daňovými ráji a tak dále. Jaké politiky máme k dispozici, které jsou uspůsobeny potřebám 21. století a zároveň si myslím, že Evropská unie musí prostě fungovat eh, se 27 různými ekonomikami. To je rovněž mm, důležitá debata. My, jakožto volení eh, poslanci, bychom se měli této problematice věnovat. Děkujeme. A za Rumunsko bude hovořit pan Voskány. mikro mikro Această rezoluție și cele spuse de domnul Mirov. Tuto nařízení a zároveň vše, o čem se um, tato rezoluce a zároveň vše, o čem se zmiňoval pan Běrov, je velice důležité. Veřejný deficit a veřejná zadluženost je na tak vysoké úrovni eh, v Evropské unii, že je to skutečně pro nás, pro všechny zásadní problém. Hovoříme zde o určitých státních modelech, které podporujeme. Proto si myslím, že bychom měli se opětovně zabývat eh, rozsahem eh, eh, zásahů ze strany státu a dále je důležité vypočítat, kolik finančních prostředků, o kolik finančních prostředků jsme přišli investicemi do veřejných výdajů, tím, že jsme se snažili pokrýt schodek a Eh, kolik nás stálo veřejné zadlužení. Uděláme-li tuto analýzu mezi soukromým a veřejným dluhem, například v takových zemích, jako je Itálie, zjistíme, že stát, tak jak byl organizován v posledních desetiletích, prostě je mnohem nákladnější jednotkou a i když eh, zadlužení a schodky jsou tak vysoké, veřejné systémy, především důchodové systémy, vidíme, že Mm, selhávají. Čili to, co děláme, je v podstatě zhoršování bývalých problémů, například v oblasti fiskálních politik, eh, neustále navyšujeme naše náklady ve srovnání Je zde asi nějaký problém s tlumočením? Zdá se. Ano, takže je obtížné hovořit o konkurenceschopnosti. Vidíme zde dodatečné náklady, které jsou spojeny s přehnanou regulací, fiskální politikou, když srovnáme cenu ropy v ostatních regionech ve světě s našími systémy v důsledku spotřební daně, vlastně bohužel navyšujeme náklady a snižujeme konkurenceschopnost ve srovnání se zbytkem světa. A poslední bod, Vím, že nemám dostat dost času. Myslím si, že bychom se měli věnovat eh, více výzkumu a vytvořit společnou politiku, která by překlenula ty rozdíly mezi námi a Severní Amerikou. A zároveň bychom měli zvýšit eh, roli Evropy ve světě v následujícím období. Děkuji. A poslední řečníci jednak za Litvu pan Andrio Kaitis a pak Thomas Mann za Evropský parlament, za EEP. Eh, děkuji, pirmininke. Děkuji za slovo, pane předsedo. v roce 2013 podle dva předsedá Evropské unii a my se snažíme mm, aktivně získávat informace. V současné době odeslali jsme vám dotazník vyplněný. Rád bych poděkoval panu Mirovi za to, že zdůrazňuje produkci, výrobu. Víme, že banky prodávají finanční produkty, finanční produkty, které mm, málo souvisí s nějakou výrobou či produkcí nebo s etablování malých a středně velkých podniků. Litva byla postižena ekonomickou krizi. Mnoho našich lidí má problémy se získáním pracovního místa v důsledku nedostatečné kvalifikace vzdělání. A lidé kladou otazy, mm, my máme v současné době určité pochybnosti, pokud o regionální spolupráci, východní partnerství. Pan Miro se zmínil o tom, že Volkswagen eh, bude fungovat eh, v Rusku, Litva i ostatní státy by se mohly právě zúčastnit těchto projektů, protože máme povědomí, známe tento trh. Dále je to eh, spolupráce s Eborem v rámci východního partnerství. To si myslím, že by mohlo být příspěvkem k vyřešení těchto problémů. Zároveň se obáváme, že se dojde k dvou nebo trojrychlostní Evropě. A Evropský pakt, který ehm, se teď podepisuje, vyvolává určité obavy ohledně toho, že komunitární metoda ztrácí a já, my si myslíme, že bychom se právě měli spolehat více na tuto metodu při řešení stávajících problémů. A pokud jde o ehm, daň z, na finanční transakce. Můžeme se o tom bavit, ovšem to, co je důležité, je aby banky byly propojeny se sférou produkce a výroby, protože nebude-li tomu tak, tak se obáváme, že to ekonomické oživení prostě ne, nezajistí pracovní místa. Děkuji, Tomas Mann, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče investic do reálné ekonomiky, tyto investice musí být patrné a musí být prosazovány eh, v národních státech. Ale máme také evropskou dimenzi, i tam se musí projevovat. Tady mám eh, eh, napsáno Strong Europe, to je vlastně heslo v maďarského předsednictví. Pane Miro, já mám otázku na vás. My nyní máme těžká jednání ohledně rozpočtu mezi parlamentem, radou a komisí. Je vůbec realistické, eh, že by se nám podařilo tady vybudovat takovýto rozpočet správně a zajistit také eh, jaksi, jakési zabrždění, zadlužování a jakým způsobem by se to mohlo promítnout v národních rozpočtech. bych rád, kdybyste nám řekli, jakým způsobem vaše banka bude spolupracovat s Evropskou investiční bankou z hlediska financování. Jsou tady nějaké vztahy, Eh, nějaké kvóty, eh, které jste si společně stanovili. A pokud realizujete projekty, jsou to projekty, které jsou v rámci jaksi Evropy, nebo je tam určité procento také pro mimoevropské projekty? Eh, vy jste hovořil o Rusku a Polsku a Ukrajině. Bylo by dobré tedy toto prohloubit. A pokud takové projekty budou nebo uvažujete o nich, je tam aspekt trvale udržitelného rozvoje zohledněn? A jakým způsobem vůbec definujete tento trvale udržitelný rozvoj? To je něco, o čem hovoříme také eh, v EU a co je také součástí strategie 2020. A poslední otázka. Pokud tady jsou projekty, které vzbuzují velký veřejný zájem, můžete je také podporovat, i když jako banka z toho můžete očekávat dosti malé výnosy? Eh, jsou tady nějaké kritéria posouzení, která by nám mohly pomoci? Děkuji. Takže tím jsme ukončili to první kolo a nyní bych dal slovo panu Mirovi. Chtěl bych jenom poznamenat, že časově je pan Miro poněkud omezen, musí pak odejít. Nicméně eh, pokusí se nyní zareagovat na jednotlivé připomínky, které tady zazněly. Děkuji. Já bych samozřejmě se chtěl vyrovnat s velmi cenými příspěvky a poznámkami, ale nebude to možné, tak se omezím na tři nebo čtyři další tedy poznámky. Jedna se týká Evropy a euroskepse byla oprávněně zmíněna. Já si skutečně myslím, že máme před námi především politickou výzvu, a ta politická výzva je, jak nahradit hlubokou úvahu o sjednocení Evropy po válce dělením, které dnes lidi bude přesvědčovat. A já myslím, že v této věci musíme být odvážnější. Je samozřejmě velmi důležité hovořit o tom či onom, co by měla Evropa dělat, co by mohla dělat lépe a podobně, ale pokud budeme i nadále vlastně zaznamenávat to, co vidíme v skoro všech členských státech, to je, že je spochybněna legitimita sjednocování, tak se nám to nepodaří. Já bych tedy vyzval k političtějšímu vedení. Pokud se dnes Evropa nesjednotí, tak ztratíme ekonomický význam a také ohrozíme naše společné hodnoty. Druhá poznámka se týká finančního sektoru. Ano, skutečně si myslím, že největší hrozbou je, že budeme řešit um, aspekty takzvané mikroobezřetnostní, budeme regulovat banky, budeme zvyšovat kapitálovou um, kapitálové nároky. Ale nepodaří se nám vyřešit otázku trhu, zejména pokud jde o OTC trhy u finančních subjektů, které nejsou regulovány. A bude i nadále velmi toto snadné a výnosy budou vysoké a riziko ponesou daňoví poplatníci. A nepodaří se nám tedy zajistit, aby investice šly tam, kam, kde je potřebujeme. Třetí poznámka se týká veřejného dluhu a úsporných opatření. Já cítím empatii s těmi, kteří tvrdí, že je obtížné se pouštět do takového přístupu na úkor budoucích generací. A jaká je alternativa? jak můžeme udržet způsobem, který by byl přijatelný pro trhy, protože každý celek se musí refinancovat. Jak můžeme udržet tu úroveň zadluženosti, která dnes existuje, aniž by to vedlo k situaci, která by znamenala, že bude potřeba obrovský podíl toho, co hradí daňoví poplatníci pro úhradu veřejného dluhu. Tedy je to nesmírně obtížné, ale musíme uznat, že jsme skutečně nahromadili celou řadu neefektivit a tyto neefektivity vedly k vysokému podíle, podílu veřejného dluhu. A tyto veřejné dluhy jsou neudržitelné. A tudíž, abych byl úplně upřímný, tak si nemyslím, že Evropská unie toho bude ušetřena, ale skutečně to bude součástí řešení úsporných opatření. Jedna věc zazněla, pokud je o energetiku. Pokud je o Japonsko, a myslím, že bychom měli být velmi opatrní pod dojmem toho, co se stalo, abychom komentovali a koncipovali evropskou energetickou strategii. A jedna věc je zcela jistá. Investoři do této oblasti potřebují dlouhodobé reference. A to, co skutečně v současnosti otravuje situaci, a slyším to každý den od velkých provozovatelů z, finančního sektoru, který zvažuje investice, do této oblasti. Oni prostě nevědí, zda to, co je dnes pravdou, bude platit i zítra. A pokud nebudeme schopni se dohodnout na koncenzu, který překračuje hranice na dlouhodobém přístupu k energetice tak nebudeme schopni motivovat investice. Znám celou řadu společností, které mají mnoho prostředků a neinvestují, protože jediným argumentem je, nemůžeme se spolehnout na právní rámec, který dnes existuje. Takže já bych velmi eh, se důrazně přimlouval za to, i když budou proto nutné kompromisy, abychom vytvořili rámec pro energetické investice, který bude platit na dobu delší než jeden rok a bude platit pro delší dobu než je jedna politická většina. A pokud jde o konkrétní otázky, pane Mané, pokud jde o Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, tak eh, doporučuji, abychom to vyřešili bilaterálně. Ale jak už jsem řekl, dle mého soudu, a tady nehovořím jako někdo, kdo odpovídá dnes za banku, ale jako osoba, která je velmi angažována v rozvoji Evropské unie. Já si myslím, že veškeré dobré rady a dobrá doporučení, veškeré kvalitní závěry, které vyplynou z vašich debat, a skutečně si jich velmi vážím, tak povedou dobrým výsledkům pouze pokud politické podmínky budou splněny. A základní politickou podmínkou je, abychom obnovili důvěru v Evropu. Děkuji. Uh, uh, Pan Milo nás musí upustit. Děkujeme vám za váš příspěvek a za vaši účast. Budeme pokračovat dále. Máme tady ještě koordinátory politických skupin, kteří se eh, mohou vyjádřit na dvě minuty, ale než jim předám slovo, tak předám slovo portugalské kolegyni Hortenza Martins. Přihlásila se o slovo, ale jenom jednu minutu. Kde sedí tato dáma? Hm. Dobře, máte slovo, jednu minutu. Um, obrigada. Um, eu queria falar um bocadinho também do, do meu país. Um... Děkuji. Já bych chtěla hovořit na chvíli o situaci v mé zemi. Nedávno byly realizovány velké investice do vzdělávacího systému a do inovací. To je skutečný pilíř také jsme provedli strukturální reformy. Já se domnívám, že zasedání, jako máme dnes, jsou vynikající a jsem velice ráda, že jste navštívili Portugalsko, že jste se setkali se zástupci Národního parlamentu a vyslechli si naše příspěvky. Ale ve skutečnosti přes reformy, které byly realizovány, přes reformu sociálního pojištění, Domnívám se, že velký počet zemí a Evropanů nebyli ani informováni o strukturálních reformách, které proběhly v Portugalsku, například v otázkách sociálního zabezpečení. Myslím si, že musíme osilovat o reálnou ekonomiku a musíme dát finanční politiku do služeb reálné ekonomiky, jinak nedosáhneme růstu a zaměstnanosti. Souhlasím s kolegyní Lizou Ferreirou a dalšími, protože v Portugalsku a v Evropě obecně diskutujeme také o dalších zásadních otázkách, eh, které podporují růst a zajišťují trvale udržitelný rozvoj v tomto ohledu. Hovoříme také o problémech deficitu. Já si myslím, že všichni představitelé parlamentu, ať jsou to národní parlamenty nebo Evropský parlament, všichni tito poslanci by měli dávat bedlivější pozor na situaci malých a středních podniků, když se hovoří o snižování nákladů. Děkuji. Frank Engel eh, bude hovořit za EPP nejdříve pane předsedo. Jeden bod na začátek. Jsem opravdu velmi zajedno s tím, co řekl pan Miro, když uvedl, že eh, v tuto chvíli buď EU se bude integrovat, anebo upadne do světové bezvýznamnosti. Já myslím, že to je právě ta volba, které čelíme. Čtyři body se pokusím nyní uvést. Jednak diskuze ohledně jednotného trhu a oživení jednotného trhu. Byl bych rád, abychom věděli, že toto vše se točí velice kolem otázky oživení směrnice, která v starých dobrých časech nesla jméno svého autora. A to byl pan Bolkestein. Můžeme zdůrazňovat všechny výdobytky, které vyplynuly také ze sdělení pana Montyho. A je dobré vědět, že pravděpodobně budeme muset eh, jaksi čelit plánům liberalizace, které vůbec eh, nezaznamenaly jednotný eh, přístup. Další téma. Růst. Růst to je cíl a souvisí také se soukromým a privátním zadlužením. Za prvé, já se domnívám, že Evropa si musí uvědomit, že náš růst budoucnosti nebude stejný jako růst, který jsme znali v minulosti, alespoň ne všude. A nebude to srovnatelné s tím, co se bude dít v jiných částech země koule. Ale především nemůžeme natrvalo si koupit růst. My jsme viděli, k čemu všemu může vést tato věčná snaha koupit si tento růst. To nefunguje. Pravděpodobně budeme potřebovat model přerozdělení, který bude v budoucnosti toto zohledňovat. Dvourychlostní Evropa. Z hlediska toho, zda či ano, či ne, vstoupit do eurozóny. Já si myslím, že se musíme za každou cenu vyhnout dvourychlostní Evropě. Logicky se musíme vyhnout tomu, abychom měli tento typ Evropy. Máme tady státy, které ještě nemohou vstoupit do eurozóny a státy, které eh, nechtějí. Takže bylo by dobré, aby tyto státy zvážily eh, tuto pozici, protože z dlouhodobého hlediska mi to nepřipadá udržitelné. A nakonec Výzkum, vývoj. Já se domnívám, že bude nezbytné mnohem více koordinovat finance v evropském rámci v porovnání s tím, co se činí v současnosti. A bude nutné do toho zahrnout diskuzi z hlediska navýšení evropské části a snížení národní části. Dobře, další řečník, dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že ty tragické události, o kterých jsme hovořili, budou mít zásadní dopad na budoucnost Evropy. Je to, mm, mám na mysli, krizi ve Středomoří a zároveň otázku nerostních surovin, dodávky, dostupnost a zároveň ta situace, kterou jsme řešili v posledních letech. Zároveň si myslím, že to, k čemu došlo v Japonsku nyní rovněž povede k dalším otázkám v oblasti energetiky. Proto je zásadní, abychom reagovali na tuto problematiku, abychom řešili tyto otázky a to nás povede opět k otázce ehm, jistoty, bezpečnosti, produkce a tak dále. Ovšem, pokud potřebujeme důkaz toho, že Evropa potřebuje vlastní zdroje, tak to je právě ve stávajícím okamžiku, protože jinak prostě nedojde k zvrácení celé situace v Evropě. Eurobondy, mm, zdaňování finančních transakcí. To je podle mého názoru prioritou nejenom pro Evropskou unii, ale pro všechny členské země. Zároveň bychom měli identifikovat naše investiční priority. Investiční projekty musíme se podívat na to, jakým způsobem využijeme zdroje a zda jich máme dostatek. Naše priority by měly být dvojího charakteru. Jednak je to infrastrukturní síť, která by měla být efektivní. Jsou zde veliké rozdíly v Evropské unii, což má negativní dopad na celý náš kontinent kontinent s ohledem na investice. A druhá záležitost, druhý, druhá otázka je Otázka vzdělání, znalosti. Musíme investovat do znalosti v období krize, protože jinak budeme zaostávat. Investice do našich škol, našeho školství bez ohledu na typ těchto škol by měla být pouze jakýmsi odrazovým ústkem, tak abychom dosáhli konkurenceschopného modelu. Děkuji. A nyní bude hovořit kolega Weigl za liberály z Evropského parlamentu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl jsem položit otázku panu Věrovi, ovšem je to aktuální otázka, tak ji přesto položím. O co jde? Zohledem na nedávné události, které dosáhly dramatických rozměrů. Eh, vidíme další finanční zátěž na našich bedrech. Všichni očekávají, že budeme reagovat otevřeným, solidárním způsobem do maximální možné míry. Ovšem já osobně si myslím, že je důležité hovořit o určité mm, o novém sestavení mechanismů, finančních zdrojů, kterými bychom mohli reagovat, které bychom mohli využít na evropské úrovni, jakožto někdo, kdo může pomoci, kdo by mohl mít dopad na strukturované změny, na strukturované vztahy a tak dále. Můj dotaz se dotýká možnosti či myšlenky nějakého nového Marshallova plánu pro Blízký východ. Údajně neexistuje jiná možnost. Prostě potřebujeme rozsáhlejší plán, který by nepředstavoval pouze finanční pomoc, jenž by zahrnoval rovněž ostatní aspekty, například budování institucí, státu a tak dále. A ještě jedna záležitost, o které bych se rád zmínil. Zvážíme-li takovou možnost Marshallova plánu, někteří tomu hovoří až mm, plán mm, až to nové nebo prostě jiné eh, plány pomoci, měli bychom si položit otázku, kdo bude financovat takový plán pomoci. Neměli bychom asi být nějak přehnaně ambiciózní a měli bychom do tohoto plánu zahrnout nebo teda v rámci přípravy tohoto plánu bychom měli zahrnout veškeré subjekty, které v posledním desetiletí čerpali z využívání nerostného bohatství, například privát, soukromý kapitál nebo země, které na tom zbohatly. Baciller za EKR. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem zástupcům národních parlamentů, kteří vystoupili a zároveň panu Měrovi, který nás už opustil, všem jsem velice rád Eh, že poukázal na tu skutečnost, že jednotný trh ještě zatím není dokončen především v oblasti služeb a zároveň ta nevyřešená otázka příliš velká banka či podnik na to, aby padla. Stručně řečeno vidíme, že zde jsou dvě skupiny zemí v současné době. Vidíme to znamená, že na konci krize, pravdě, krize pravděpodobně dojde ještě k větším rozdílům, rozporům, než jsme viděli v roce 2004. Co to znamená pro Evropu? Nejenom to, že dojde k tomuto rozkolu, protože některé země jsou členy eurozóny, některé jsou mimo eurozónu. Budeme mít do budoucna země, které prostě budou na nižším stupni rozvoje, než je evropský průměr, má to i v rámci eurozóny, i mimo eurozónu. Proč? Protože přes hraniční financování a toky kapitálu jsou propojeny v obou těchto záležitostech, to znamená se soukromým i veřejným zadlužením a většina záležitostí tohoto přeshraničního eh, financování se dotýká i zemí mimo eurozónu, jakož i zemí v eurozóně. ty země, které platí nebo vyplácí, vyplácí tyto finanční prostředky, to zároveň, pro tyto země to znamená to, že mm, to má negativní dopad na jejich sociální systémy nebo na země, které um, přišly s těmito investicemi. Já si prostě myslím, že, mm, i když nechci vystupovat nějak agresivně, že bychom se měli zabývat otázkou, jak nenarušit solidaritu v Evropské unii. Děkuji. Nikolaus Huntis bude hovořit za eh, levicovou skupinu v Evropském parlamentu. Θέλω να Děkuji Děkuji. Já bych chtěl přivítat naše kolegy z národních eh, parlamentů. Já jim děkuji za otázky, které položili a za jejich komentáře. A to jasně ukazuje, milí kolegové, že je tu krize legitimity naší politiky. Jakou úlohu sehráváme jako evropští poslanci a, my jako, a vy jako národní poslanci? Máme neustále spoždění. Jednáme o tom, zda rozhodnutí například o euru je pozitivní nebo negativní, aniž bychom věděli, odkud pramení legitimita jednotlivých vlád, jejich zástupců a všech osob, které vlastně zavazují vlády k tak přísným opatřením. Pan Mirov odešel, jeho analýza je, že pokud dojde k vývoji, tak posílíme konkurenceschopnost a kromě toho také uvádí, že jsme závislí na soukromých investicích. Podle mého soudu tento pakt pro euro, pakt pro konkurenceschopnost může představovat eh, trvalý úsporný rámec snižování platů pracovníků. A pan Miro nebude muset eh, pátrat po konkurenceschopnosti a po know-how soukromého sektoru. Pokud eh, sníží platové náklady, tak nemusí už nikde hledat. Najde samozřejmě jiné zdroje příjmu díky snížení platů a jednotlivých výdobytků. Jak to vypadá ve veřejném sektoru? Jak řekl kolega, krize byla krizí finančního sektoru, dále reálné ekonomiky, ale proč bychom to měli rozdělovat? A konečně dnes vidíme, že existuje taky dluhová krize a v některých případech krize veřejných dluhů byla vlastně považována za základem celé krize. Já bych chtěl položit otázku. To, co jsme poskytli bankám na evropské úrovni, promítlo se to do reálné ekonomiky, proniklo to do reálné ekonomiky. A proč tedy vidíme nárůst nezaměstnanosti v Evropě? Jsme na 22 milionech nezaměstnaných. To jsou všechno krásná slova, krásná prohlášení, podobně jako slavná Lisabonská strategie, která hovořila o konkurenceschopné ekonomice a plné zaměstnanosti. Vidíme, jaký je výsledek. Jdeme špatným směrem. Nesouhlasíme se všemi závěry z krize. A věří, myslíme si, že tyto politiky nám nepřinesou ani zaměstnanost, ani trvalý udržitelný rozvoj v Evropě. Děkuji. Eh. Děkuji. A teď se ptám Pervanš, která je zpravodálka, je ta se ujmout slova, takže bude hovořit nyní. Děkuji, pane předsedo děkuji všem našim kolegům z národních parlamentů za jejich pomoc této práci, kterou jsme zahájili v rámci tohoto zvláštního výboru. Poprvé máme příležitost se setkat na takovémto plenárním zasedání, ale od začátku našeho mandátu jsme se snažili mm, zvyšovat počet našich výměn návštěv, Eh, přijeli jste sem, my jsme vás navštívili, podpořili jste také mm, zprávu, kterou parlament přijal 20. října minulý rok. Je to pro nás naprosto zásadní. Tak, jak řekl pan prezident Mirou, východisko z této krize nebude existovat, pokud společně vy, národní parlamenty a my z Evropského parlamentu, pokud společně uh, neoživíme tento evropský oheň a toto přesvědčení eh, v rámci globalizace ve prospěch Evropské unie, kterou potřebujeme. Ve chvíli, kdy jich ze Středomoří nám připomíná význam hodnot, které jsou naše hodnoty, to znamená tužba po svobodě, po právním státě. V této chvíli my jako poslanci bychom měli tyto hodnoty oživit také v rámci EU. A někdy máme dojem, že dochází k příliš eh, výraznému posunu směrem k mezivládnímu jednání. A máme pocit, že ehm, jakoby tyto evropské hodnoty se obracely proti nám, proti představitelům těch států a proti samotným občanům. Pan prezident Miro hovořil o dlouhodobých investicích. V té průběžné zprávě, kterou jsme přijali, jsme posoudili, nakolik tato evropská krize souvisela s možností veřejných a soukromých dlouhodobých investic. A v tomto ohledu bych vyjádřila několik připomínek návaznosti na to, co zde před chvílí zaznělo. Dlouhodobé investice, a pan Mirou říkal, že je zde nutná právní jistota. A to chápeme v této souvislosti, ale chtěla bych vás upozornit také na to, že velice často se jedná o velice kapitalistické investice. A pokud na to nebudeme dávat pozor, tak eh, budeme muset potýkat s velkými problémy zaměstnanosti. Ustanovení Lisabonské smlouvy, tak jak jsme to připomněli v našem usnesení z 20. října a zvláště v článku 9, jsme vyzváni, abychom mm, analyzovali každou veřejnou politiku EU z hlediska sociálního dopadu a to musí být uplatňováno nejenom z důvodu nějaké dopadové studie, tak jak to některé soukromé firmy výborně dělají, ale proto, abychom posoudili investice, které by mohly vytvořit pracovní příležitosti. Mnozí z vás vystoupili a vyjádřili svoje znepokojení z hlediska reform, které byly předloženy v otázkách finančních trhů. Mnoho řečníků zde hovořilo o tom, že na jedné straně máme reformy finančních trhů a na druhé straně máme potřeby reálné ekonomiky. A vzniká zde velmi frustrující dojem, že tyto obavy na těchto dvou stranách nejsou dostatečně propojeny. Naprosto sdílím tyto obavy. Globálně řečeno, já bych vyjádřila znepokojení v tom smyslu, že mám dojem, že jsme se pustili do reformy, která vlastně dělá výčet problémů, než že by navrhovala skutečný plán. O tom jsme hovořili také v té průběžné zprávě. V podstatě necháváme tržní subjekty si vybrat reformy, které chtějí, anebo dojednávat tyto reformy z hlediska jejich vlastních zájmů. Místo toho, abychom se snažili reorientovat tyto finanční trhy z hlediska skutečných potřeb ekonomiky. Tyto obecné diskuze by mohly být realizovány v rámci G20, ale já se obávám, že v rámci Evropské komise tato diskuze neprobíhá dostatečně. Máme Bazilej 3, máme agentury, reformy, ale Musíme optimalizovat tyto reformy právě ve prospěch těchto dlouhodobých investic a tato diskuze podle našeho názoru zatím není postačující. Z makroekonomického hlediska zde mnozí řečníci hovořili o světové nerovnováze. A já bych se stručně vyjádřila k jednomu podstatnému bodu v tomto ohledu. Předtím, než padla banka Lehman Brothers, a poté, kdy padla, všichni říkali, že je nutné propojit stabilitu cen s otázkou stability finančních trhů. Vedle stability finančních trhů potřebujeme také analyzovat, jakým způsobem volný pohyb kapitálu přispívá nebo nepřispívá k makroekonomické nevyvážené situaci. Já pocházím ze země, kde zahraniční přímé investice byly vždy posuzováno, posuzovány jako velice atraktivní. Budiš. Ale zatím se skrývá také jeden fenomen, který také přispěl k spekulativním bublinám a k přispojování výrobních prostředků, které, a což nevždy bylo ve prospěch dlouhodobých investic. Myslím si, že existuje určitá nemovitostní eh, spekulativní bublina, existují některé přehnané eh, návratové strategie, které nejsou prospěšné z hlediska potřeb reálné ekonomiky. A poslední připomínka. Mnozí z vás hovořili ve prospěch vnitřního trhu. Tady existuje konsensus. Je to téměř eh, součást našich jaksi, hodnot v Evropské unii ale myslím si, že dynamika oživení Evropské unie v rámci jednotného trhu a v rámci eh, jaksi otázek energetiky, tak musím říci, že mám mnohem větší preferenci pro ten eh, druhý prvek, který jsem uvedla, než eh, z hlediska vnitřního trhu. Chtěla bych podpořit to, co řekl můj kolega Engels, když uvedl, že je zde problematika jakési posedlosti růstem. Tato otázka by měla být přepracována a doufám, že EPP se dohodne na zprávě i z hlediska této dimenze. Říká se, že vedle růstu je nutné také zvážit problém přerozdělení. To je přesně to, o co jde v rámci různých modelů růstu z hlediska progresivních daní a tak dále. Mnozí z vás o tom také hovořili. Vidíme, že výsledky tohoto víkendu musí být přeměněny ve skutečné činy. V každém případě vám děkuji za výměnu těchto názorů, které budou velice užitečné pro zprávu, kterou vypracujeme do konce července. Děkuji, Pervanš. A nyní se dostáváme k druhé části našeho naší konference dnes odpoledne. Jedná se o investice do ekonomiky EU, zajištění splnění cílů EU 2020. Mám to velké potěšení zde přivítat hlavního řečníka, pana Filipa Majstata. Vítejte, je prezidentem Evropské investiční banky v Lucemburku. Er e Je tedy eh, prezidentem Evropské investiční banky od roku 2006. Tento mandát byl prodloužen o dalších eh, šest let. Předtím, než začal pracovat v Lucemburku, deset let byl ministrem financí v Belgii a roku 1990 byl dokonce takzvaným Eh, výročním nebo vyznamenaným ministrem financí z hlediska mm, eh, časopisu, který se zabývá těmito otázkami. Jsme velice rádi, pane Majstate, že jste přijal naše pozvání a že jste vyjádřil ochotu přednést zde úvodní referát. Děkuji a hned vám předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi říci, že jsem velmi poctěn, že mám tuto příležitost eh, vás eh, oslovit, oslovit váš zvláštní výbor, který projednává klíčové záměry pro naši společnou budoucnost a činí tak ve složením, které já považuji za velmi zajímavé, protože združuje europoslance a národní poslance minimálně při dnešním jednání. Nebudu dlouze rozebírat eh, funkci EIB, Evropské investiční banky, je to banka členských států Evropské unie na základě smlouvy s cílem podporovat finančně cíle Evropské unie. A pro ty z vás, kteří by chtěli lépe znát úlohu EIB v poslední době, tak můžeme rozeslat eh, náš podíl na Evropském plánu obnovy, schváleném v roce 2008 a zjistíte, že Evropská investiční banka skutečně odvedla svůj díl práce. Ale na dnešní téma, tedy úloha investic, abychom dosáhli cílů strategie Evropa 2020. Já bych začal stručným eh, připomenutím vývoje investic pro růst je obecně uznáváno, že jak vytváření základního kapitálu a zásoby tvoří dohromady tedy investice, to, čemu se tradičně říká investice, to je tedy faktor významný ve vývoji ekonomické konjunktury. A je dostatek důkazů pokud jde o významný dopad eh, variace HDP ovlivněné právě tímto aspektem. A to je také důležité nad hranice cyklu, protože investice jsou klíčové pro inovace a produktivitu a také pro růstový potenciál ekonomiky. Máte před sebou graf, který ukazuje, že krizi, kterou jsme zažili, tedy drastický pokles investic, velmi ovlivnil pokles HDP. A tento graf, tedy to, co je všedivé na tom grafu ukazuje, jak se měnily zásoby. A zde vidíme skutečně obrovský pokles investic a to tedy znamenalo významný pokles v roce 2009, který se vrátil do černých čísel v roce 2010 a 2011. A i když můžeme očekávat zlepšení situace v letošním roce, růstový potenciál evropské ekonomiky, který byl příliš nízký před krizí, byl negativně ovlivněn právě brutálním poklesem investic. A otázka tudíž, kterou nám položil pan předseda, je otázka naprosto e, relevantní. Jak stimulovat investice, které jsou nezbytné pro to, abychom zvýšili růstový potenciál evropské ekonomiky, což je konec konců zásadní cíl strategie Evropa 2020. Tedy jaká je dnešní situace? Na jedné straně existují investiční potřeby, které jsou obrovské. Jsou obrovské jak eh, v nových členských státech, tak v těch starších, jak pokud jde o vytváření nové infrastruktury, tak pokud jde o modernizaci stávající infrastruktury. A Evropská komise odhaduje, že abychom dosáhli cílů strategie 2020, Evropa 2020, bylo by třeba investovat 1,5 trilionu až 2 triliony euro do roku 2020. tedy více než 2000 miliard euro. A k tomu se ještě přičítají investice v jiných oblastech než je infrastruktura. A je to minimálně stejně významné. Tedy investiční potřeby jsou obrovské a v souvislosti s tím zdroje financování klesají, protože mimo jiné krize zanechala stopy ve finančním sektoru a celá řada finančních subjektů zmizela. Mám na mysli některé pojišťovny. Banky samy jsou ve stavu, kdy ty banky jsou opatrnější. Pravidla jsou samozřejmě nezbytná, ale nová pravidla Bazilej 3 určitě nebudou nabádat banky, aby půjčovaly více, aby na sebe brali větší riziko a dlouhodoběji. Tedy můžeme očekávat, že bankovní financování, zejména pokud je o dlouhodobé financování, bude poměrně omezené v následujících letech. A kromě toho rozpočtová omezení také existují jak na národní úrovni, tak na úrovni celoevropské a nemůžeme čekat významné navýšení rozpočtu v budoucích letech. Tedy existují obrovské investiční potřeby. Bankovní sektor, který je křehký, čelí novým pravidlům v oblasti obezřetnosti a rizika, kdy bude omezovat své rizikovější formy investic, významná rozpočtová omezení a jak tedy smířit tyto jednotlivé prvky. ne snahou o určité pákové efekty, katalytické efekty mezi veřejnými a soukromými zdroji financování. A v této prezentaci bych eh, chtěl zdůraznit eh, právě pákový efekt, který může mít za následek společný společné působní evropského rozpočtu a Evropské investiční banky. A já bych chtěl říci, že využívání tedy dotací pro financování investičních projektů, které mají finanční návratnost, která bude dostatečná, to je plítvání. Opačně, využívat nebo domnívat se, že můžeme využívat bankovní úvěry pro investice, které jsou samozřejmě užitečné pro ekonomiku, ale které mají interní návratnost finanční nedostatečnou, tak to je také iluzorní. A my se domníváme, že mezi tím, co by mohlo být financováno obchodními, komerčními bankami, protože riziko je omezené a návratnost je dostatečná, a na druhé straně to, co by mělo být financováno dotacemi, protože to riziko je příliš vysoké a návratnost je negativní, tak existuje střední pásmo, kde se domníváme, že společné působení evropského rozpočtu, EIB a soukromého sektoru může určité projekty tedy učinit financovatelnými, tedy učinit, že mohou být na základě úvěru financovány. A právě v této prostřední střední zóně se budu věnovat a naznačím stručně to, co se již dělá, jaké společné nástroje jsme již vytvořili spolu s Evropskou komisí a EIB a také naznačím určité směry do budoucnosti. V zásadě jsme vytvořili v posledních letech spolu s Evropskou komisí dva společné nástroje. První se jmenuje Facilita pro sdílené riziko RSFF, tedy pro výzkum a systém záruk pro transevropské dopravní sítě, tedy nejdříve RSFF, tedy je to společná činnost, společná akce EIB a Evropské komise. Zde existují prostředky z společného výzkumného programu pro vědu a výzkum číslo 7. A jsou to tedy určité záruky, které umožní financovat výzkumné programy, které mají rizikovější charakter. Do toho jsme se pustili před několika lety a bylo provedeno vyhodnocení nezávislými experty a na základě tohoto vyhodnocení, bylo to také předloženo parlamentu, se ukázalo, bylo to velmi pozitivní, a Evropská komise sdílí toto pozitivní stanovisko. A Evropská rada 4. Dubna, 4. února doporučila pokračování této iniciativy a minulý týden i Evropský parlament odhlasoval usnesení v tomto duchu. Tedy máme společný nástroj, který umožňuje významný pákový efekt, protože na konci loňského roku jsme poskytli půjčky za 6 miliard 300 milionů euro a to přispělo k financování celkových investic na výši, na úrovni 16 eh, miliard. A to vše díky zásahu evropského rozpočtu v asi 300 milionů, takže pákový efekt je značný. Vycházíme, že 300 milionů evropské, evropských prostředků a zafinancujeme celkem 16 miliard. Proč? Protože tento zásah evropského rozpočtu umožní z rozdělit riziko s Evropskou investiční bankou a v důsledku toho dojde ke snížení spotřeby kapitálu pro EIB a můžeme vlastně dělat mnohem více. To je příklad nástroje, který existuje a který dává výsledky. Druhý nástroj je nedávnější, je to systém záruk pro specifický typ rizika, které známe u nových dopravních infrastruktur když příjmy z těchto infrastruktur v prvních letech provozu nejsou na očekávané úrovni. Nebudu zabíhat do podrobností, je to trošku složitější systém, ale který nakonec umožňuje eh, komerčním bankám, aby půjčovali developerům infrastrukturních projektů se zárukou, že pokud v prvních letech provozu příjmy nebudou dostatečné a tudíž nastanou potíže se splácením pro developera, tak Evropská investiční banka vlastně zastoupí komerční banky, stane se tedy podřízeným věřitelem promotéra toho projektu a bude zajišťovat eh, tyto projekty z hlediska evropského rozpočtu. A když uvažujeme o budoucích finančních výhledech a o strategii Evropa 2020, nemusíme nutně vynalézat to, co už dávno vynalezené bylo a existují určitá ponaučení, která můžeme čerpat z těchto projektů a myslím, že máme společný zájem vytvářet společné nástroje, které jsou poměrně jednoduché a mají revolvingový charakter, to znamená, že je možné znovu využívat ty prostředky, které se vracejí a můžeme to rozšířit na příslušné oblasti a dá to také větší viditelnost e, evropským institucím. A myslím, že takové by měly být rysy tohoto nového finančního nástroje. A v tomto kontextu jedním z těchto nových nástrojů, o kterých uvažujeme, jsou takzvané projektové obligace. Project Bonds. Zmíním to velmi krátce a potom odpovím na vaše otázky, budete-li otázky mít. Jaká je základní myšlenka? Vychází ze zjištění, že existují obrovské investiční potřeby v energetice, v dopravě, v širokopásmém vysílání a zmínili jsme transevropské sítě, dopravní sítě a právě pan předseda Dolo spustil tento projekt transevropských dopravních sítí. A na dokončení těchto sítí potřebujeme více než 500 miliard euro. Tedy ty potřeby jsou velké a současně veřejné rozpočty omezené, banky, které jsou zdrženlivější, co se týče dlouhodobého rizika. A věc, která nás zejména zde zajímá, monolajnové společnosti, které eh, zmizely anebo jsou ve velmi špatném stavu. Proč na to narážím? Právě tyto monolajnové pojišťovny vlastně u projektových obligací dávaly tu kvalitu, aby bylo možné tyto eh, cené papíry eh, kupovat. A my jsme se snažili přilákat soukromé finanční zdroje, abychom umožnili právě umožnili společnostem vydávat obligace, aby byly na takové úrovni, aby je mohli nakupovat institucionální investoři, penzijní fondy a podobně. A zde vlastně vytváříme oddělené tranče v tom dluhu. Máme vlastně požadovanou úroveň eh, ratingu u těchto tranší. A Evropská investiční banka do toho vstupuje právě v tom prostředním pásmu, v té prostřední tranši, buď v, na úrovni podřízeného dluhu, anebo u jednotlivých modalit. A nejjednodušší by bylo, kdyby, když EIB tedy poskytne podřízený, podřízenou půjčku, která právě z titulu podřízenosti vlastně zkvalitňuje tyto projektové obligace. A je to tedy vlastně mechanismus zvýšení ratingu těchto úvěrů a vstup evropského rozpočtu nám umožňuje, nebo by nám umožňovalo, sdílet riziko s Evropskou unii, ale způsobem, který bude na počátku velmi omezený. A ne, ne, neznamenalo by to tedy ručení z titulu Evropského rozpočtu a budeme vědět, jaké budou maximální náklady. A kdyby tyto náklady měly být vyšší, tak to reziduální riziko by vlastně náleželo Evropské investiční bance. A právě u takový, na tak, takovými projekty se e, zabýváme a očekáváme tedy reakce, ale ty první reakce ze soukromého sektoru jsou velmi pozitivní. Takže toto je jeden prostředek, jak se pokusit přilákat větší množství soukromého financování pro infrastrukturní projekty. Já jsem tento příklad rozvinul, protože je aktuální, ale samozřejmě existují další nástroje, kterými se zabýváme spolu s Evropskou komisí právě před budoucími finančními výhledy. A chci vám sdělit své přesvědčení, že budoucí desetiletí bude klíčové pro Evropskou unii a strategie Evropa 2020 se mi jeví jako naprosto zásadní. Pokud chceme zvýšit růstový potenciál evropské ekonomiky, tak je jasné, že je třeba investovat a to nejen do infrastruktury, jak už jsem řekl, ale také do vzdělání. Musíme zvýšit podíl absolventů vysokých škol, musíme investovat do výzkumu, musíme více investovat do inovací. Inovace se musí šířit do evropské ekonomiky mnohem rychleji, a to je zásadní směr strategie Evropa 2020, ale je jasné, že to nezávisí jen na evropských institucích. Je velmi důležité, aby národní vlády a národní parlamenty učinili, aby se tyto strategie staly jejich strategiemi, aby si přivlastnili tyto strategie a aby souhlasili s tím, že toto bude lépe koordinováno v rámci evropského ekonomického řízení. A to je základním předpokladem úspěchu této strategie. A proto jsou jednání vaš, vašeho výboru velmi důležité a myslím, že je klíčové, že jsou do toho zapojeny zástupce národních parlamentů, protože se nám nepodaří řádně aplikovat strategii Evropa 2020, pokud národní vlády a národní parlamenty do toho nebudou zapojeny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Majstate. Děkuji také, že nás podporujete, že podporujete naše snahy zajistit koncensu ze zástupci národních parlamentů. Máte opravdu pravdu. My jsme také přesvědčeni o tom, že pokud nebudeme táhnout všichni za jeden pro vás, bude obtížné dosáhnout těchto náročných cílů. Budeme postupovat stejně jako v první části. Nejdříve budou vystupovat zástupci trojky bude hovořit Josef Ekes, potom zástupci Belgie a pan Kleina za Polsko. Takže pan Ekes má slovo na tři minuty maximálně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k tomu, co řekl pan předseda, a sice, že v každém případě je nutné spolupracovat s národními parlamenty. Bez této spolupráce se nám nepodaří dosáhnout stanovených cílů. Je tady velice důležitá otázka která zde eh, byla eh, navozena panem eh, prezidentem z hlediska výnosů, které přinášely investice v posledních letech. Inovace, výzkum, vzdělávání, to jsou ty nejdůležitější oblasti. Je otázka, nakolik jsme konkurenceschopní v těchto oblastech. Další důležitá otázka se týká energie, zdrojů a surovin. My musíme nejenom krátkodobě reagovat, ale také dlouhodobě uvažovat. To je důležité pro EU. I národní státy musí přemýšlet nad tím, v jakých e, oblastech mohou e, působit jako národní parlamenty, jakých ekonomických a sociálních cílů chtějí dosáhnout a kde jsou společné evropské cíle na úrovni EU. Konkurenceschopnost je velmi důležitá z hlediska fiskální, tedy daňové politiky. Pokud se podíváme na to, kde se projevují mm, investice, tak je to v Azii a především v Číně. To, co jsme právě vyslechli, nás vede k otázce, zda se skutečně analyzuje také, co to eh, vygeneruje za závislost z hlediska Evropské unie. Profituje z těchto investic Evropská unie? Jak můžeme držet krok s těmito událostmi? Jak to může být efektivní? Myslím si, že strategie 2020 je v tomto ohledu velice důležitá, protože můžeme díky tomu dosáhnout koncensu v rámci Evropy musíme prosazovat regionální investice, musíme eh, zabránit plítvání zdroji. A také, co se týče evropských dluhopisů, to je jedna z možností pro řešení těchto otázek. A proto, aby se Evropská unie stala konkurenceschopnou a efektivní ve svém počínání. Takže to je několik připomínek té druhé části. Jsem velice rád eh, tomu, co řekl pan prezident, že musíme přemýšlet v dlouhodobém horizontu a že musíme více spolupracovat s národními parlamenty z hlediska řešení těchto předestřených problémů. řečník? Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval i panu Mejštatovi za jeho prezentaci. Milí kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové, ještě jednou bych rád zúraznil to, že cíle strategie pro rok 2020 je něco, co my samozřejmě podporujeme. Vzhledem k tomu nadšení, vaší prezentace je jasné, že potřebujeme investice na jedné straně a zároveň určitou kontrolu nad národními um, rozpočty, což vedlo k určitým problémům. Mám zde několik otázek a zároveň několik poznámek. Musíme se snažit určitou rovnováhu mezi ehm, přesunem pramomocí mezi národní a evropskou úrovni a naopak to je samozřejmě založeno i na národních hranicích jednotlivých států. Nesmíme zapomínat na to, že hospodářská realita prostě nekončí na národních hranicích, že to překračuje národní hranice a dokonce i v rámci národních hranic prostě jsou různé regiony s různou dynamikou ekonomického růstu a na to nesmíme zapomínat v, eh, s ohledem na možnost kontroly, monitoringu celé této oblasti a národní orgány prostě musí provádět tuto kontrolu. Um, řádným způsobem. Musíme mm, si uvědomit, jak na evropské úrovni hodnotit národní zprávy a zároveň si uvědomit to, že je zde určitá podnárodní úroveň, regionální úroveň, mělo by dojít k určitému oddělení těchto úrovní. To, co můžeme mm, uplatňovat na národní úrovni, prostě občas se vede k, ke kontraproduktivním krokům. Další záležitost, o které bych rád hovořil, je ještě jednou zdůraznit E, malé a středně velké podniky, protože to jsou právě ty, které poskytují pracovní místa velice často. Zároveň platí mm, rozsáhlé daně, podporují hospodářství, ekonomické systémy. Nesmíme zapomínat ani na reformu v rámci Bazileje 3, která se dotýká bankovního sektoru a která by neměla mít uh, negativní dopad na poskytování úvěru pro malé a středně velké podniky. Proto bych se rád e, zeptal, jak to vypadá s investičními fondy a Evropskou investiční bankou, co dělá pro to, abychom podpořili tyto malé a středně velké podniky, poskytování úvěru těmto podnikům v Belgii například ve stávajícím období čelíme rozsáhlému problému v této oblasti. Zde musí dojít ke zlepšení celé prostředí, musíme zajistit investiční fondy, musíme, pojist, musíme posílit rozpočtové prostředky a zároveň využívat regionální fondy a nejenom re, fondy, které se dotýkají federální úrovně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Kleina. Państwo, bardzo interesující. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Prezentace pana Mejštata za Evropskou investiční banku byla nesmírně zajímavá. Přináší zajímavé myšlenky pro období krize a zároveň po období po krize. Žijeme v období úsporných opatření a právě proto nesmíme zapomínat na rozpočtové schodky v jednotlivých státech a v jednotlivých podnicích. Veškeré nápady, které eh, přichází s určitými možnostmi řešení těchto problémů nebo nalezením nových investičních možností, jsou velice důležité. Polsko v posledním období rovněž překonávalo ekonomickou hospodářskou krizi. Ovšem, my jsme jedna z mála zemí v Evropě, která se těší ještě neustále docela vysokému růstu. Ovšem nesmí zapomínat ani na úspory a omezování rozpočtových schodků. Proto nápady, se kterými přichází pan Mejštat, jsou pro nás velice zajímavé, užitečné. Poukazuje na to, že bez ohledu na finanční problémy jsme schopni multiplikovat eh, investiční prostředky pro nás, pro evropské státy. Je to nesmírně důležité. Nesmíme zapomínat na evropskou solidaritu, na snižování rozdílu mezi jednotlivými zeměmi. Musíme investovat do infrastruktury, do energetiky, do vzdělání. To je pro nás nesmírně důležité. To znamená, jakékoliv nápady či myšlenky toho, jak nejlépe využít těchto finančních strojů, eh, je velice důležité, velice hodnotné. A samozřejmě, že tyto nápady se budeme snažit aplikovat. Zároveň se budeme snažit přicházet s nápady za naší stranu, co můžeme udělat v této oblasti. Informace, které jsme získali z prezentace pana Mejštata, například o těch potřebách obrovských investic na straně starých členských států. My jsme si toho vědomi, my chápeme tu skutečnost, toho, že investice v rámci starých i čl- nových členských státech jsou prostě hnacím motorem budoucí ekonomiky, ekonomiky, která překoná krizi a jednotlivé kroky na straně Evropské investiční banky nám rovněž, rovněž budou sloužit eh, motorem, který eh, podpoří naši ekonomiku. My podporujeme i priority, které jsou za, začleněny do strategie pro rok 2020 a proto všechny ty myšlenky, které zde, o kterých se diskutujeme s představiteli Národních parlamentů, Evropského parlamentu, jsou pro nás zásadní a představují dobrou perspektivu pro dobrá řešení do budoucna. Děkujeme. Takže nyní za EPP z Evropského parlamentu. Dvě minuty. Indeed, uh... Děkuji za slovo. Ano, hovoříme se především o stabilitě Měli bychom ovšem hovořit o tom, jak se dostat do toho paktu stability ke skutečnému paktu růstu a udržitelnosti. A to, co potřebujeme pro dosažení tohoto cíle, je více Evropy. Evropská Investiční banka i Evropská komise zde bude hrát zásadní roli, především pokud je využívání soukromého kapitálu, soukromých investic, především krizového kapitálu, pokud jde o nové investice, high-tech, ozelenění ekonomiky, sociální inovace. Je důležité si uvědomit, že i legislativa zde bude hrát důležitou roli a to je v rukách jednotlivých států i evropské úrovně. Je důležité, abychom měli ambiciozní cíle v oblasti klimatických politik, životního prostředí a samozřejmě vhodnou legislativu, která umožní bezpečné eh, investiční prostředí. Třetí věc. Myslím si, že to, co bychom měli udělat na evropské úrovni a podporuji v tom i naše kolegy z národních parlamentů, je podívat se ještě jednou na naše rozpočty víme o tom, že se přetrvávají rozpočtová omezení, zásadní omezení a proto bychom neměli dotovat aktivity, které poté mají kontroverzní dopad na naše cíle růstu. Měli bychom využít tyto omezené zdroje především pro cíle růstu. Samozřejmě, že musíme zdůraznit i, odpovědný přístup k investicím. To je zásadní. Zároveň je důležité, abychom dosáhli spolupráce s Evropským parlamentem, to znamená mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, protože národní rozpočty představují pro nás větší důležitost než mm, evropský rozpočet a právě proto bychom měli mít určité konkrétní plány využití mm, diversifikovaným způsobem při dosažení stejných cílů. V neposlední řadě, pane předsedo, bude-li možnost, ráda bych si vyslechla komentář zástupce Evropské investiční banky, jaké nové nástroje potřebujeme, abychom podpořili rizikový kapitál. A to je právě to, o čem by měla být naše následující diskuze. Takže nyní bude hovořit Loudlen Harrison from House of Lords ze Spojeného království, pan signor Giorgetti z Itálie a pak mistr Kala ze Slovenska. Takže Lord Harrison. Vážený pane předsedo, opravdu je naším velikým potěšením to, že jste nás navštívil nedávno v naší sněmovně Lordu. My se v současné době výjdeme s takovou zprávou, která se dotýká víceletého finančního rámce od roku 2013 do roku 2020. Dá můj komentář založen na této skutečnosti. Snažíme se zdůraznit, důležitost evropské přidané hodnoty. Domníváme se, že bychom měli opravdu být velice rigidní, pokud jde o naše rozpočty, udělit priority toho, kde to představuje přidanou hodnotu v oblasti energetiky, dopravy, výzkumu a vývoje. Myslím si, že bychom se měli dostat na tu úroveň nulového rozpočtování, to znamená více finančních prostředků chudším eh, zemím Evropské unie, tak aby opravdu um, dosáhli určitého urychlení na společném trhu. Máme zde omezené rozpočty, ovšem potřebujeme větší pružnost v rámci těchto omezených rozpočtů. To znamená, že jakmile se dostaneme z toho období eh, omezených, eh, omezené, eh, omezení, abychom dosáhli určité pružnosti růstu, protože jinak selžeme. Jednotný trh hm, kolega Confield, který spolupracoval s Jacquem Delorem v této oblasti, Eh, už o tom hovořil, potřebujeme, samozřejmě, že potřebujeme eh, jednotný trh, to je důležité, ovšem ještě důležitější je, aby tento trh byl kompatibilní pro fungování malých a středně velkých podniků, pro malé podniky. A pokud jde o strategii pro rok 2020, musíme zajistit zlepšení Lisabonské strategie především. Většina kolegů a kolegyň um, se domnívá, že tato zatím neuspěla. A dále je to věc, o které se zatím nehovořilo, ten mezinárodní obchod, kde Evropská unie by měla být agresivnější a měla by zajistit úspěch na mezinárodní scéně. Toto je podle mého názoru by mělo být zásadním prvkem naší strategie. A poslední poznámka jsou to informace, které se dotýkají ekonomické vlády a zprávy, ty by měly být na národní úrovni připraveny na konci března a jistě vám všem eh, poskytneme eh, kopie tohoto dokumentu a doufám, že to zlepší celkovou strategii zlepšeného, zlepšení růstu v celé Evropské unii. Děkujeme. Děkujeme, pane Hrisne, a nyní pan Giorgetti. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že bychom měli být upřímní a vidět, že se mm, vidíme nesmírně ambiciozní cíle v rámci strategie pro 2020 a zároveň určitý, určitou reakci či řešení na národní úrovni čelit těmto výzvám, které nás čekají. Já osobně si myslím, že pan Mejštat poukázal na tuto propast eh, mezi potřebami a finančními prostředky, které máme k dispozici. Pokud jde o veřejné zdroje, nejsme schopni rozlišit mezi kvalitou těchto eh, výdajů, které máme, eh, které před námi stojí a nejsme schopni přijít s nějakou uspokojivou odpovědí na zásadní, podle mého názoru, zásadní problematiku. To znamená eh, euroobligací. To je teda můj osobní názor. Pokud je o soukromé financování, domnívám se, že bychom tomu měli věnovat rozsáhlou rozpravu, především pokud jde o reformu Bazilej. Tři a dopadu na efektivitu, tak aby nedošlo k negativnímu dopadu na naše malé a středně velké podniky v důsledku této reformy. Domnívám se, že prostě bychom tímto spíše podpořili určitý spekulativní přístup eh, jednotlivých bank. Eh, hovoříme-li o reálné ekonomice, zaměření na tuto oblast je zásadní. Malé a středně velké podniky je rovněž a já doufám, ehm, že ta že Bohužel zde ještě vidíme takovou tu šedivou oblast mezi eh, komerčními finančními prostředky, eh, veřejnými prostředky. Evropská investiční banka by měla v tomto ohledu hrát ještě tu rozsáhlejší, důležitější roli, než tomu je v současnosti. A pokud jde o euroobligace, doufám, že i tomu bude věnována náležitá pozornost za Slovensko. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jsem nesmírně rád, že Evropská investiční banka se zapojila i e, do různých projektů na Slovensku, především pokud jde o dálnice a do, jinou, jiné oblasti dopravy. Přesto, pokud je o naše stanovisko k finančnímu mechanismu na evropské úrovni, takzvaným euroobligacím, jakožto nástrojům pro financování specifických evropských projektů, všechny požadavky které se dotýkají ehm, redistribuce a příspěvku jednotlivých členských států, podporují tuto metodu euroobligací. To by ovšem znamenalo to, že Evropská unie by financovala požadavky nejenom eh, příspěvky, které již byly akceptovány, ale zároveň zadlužením. Proto podle našeho názoru zavádění nových finančních mechanismů na evropské úrovni by buď zredukovalo finanční prostředky, které jsou k dispozici a které regiony získávají při dosažení cílu v rámci strategie pro rok 2020 nebo by znamenaly navýšení příspěvků ze strany členských států. Obě tyto metody by mohly být vhodným nástrojem pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti, ovšem nejsou zaměřeny na dodržování zásad subsidiarity a solidarity. Důvod. To, pokud jde o rozvoj jednotlivých zemí, regionů, určitá rozhodnutí se provádí na centralizované úrovni a právě proto Slovenská republika um, není pro zavedení těchto euroobligací. Děkuji. Kolegyně Anny Podimata za socialisté a demokraty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda řekla, to, že jednou ze zásadních otázek naší rozpravy, a které se věnovalo několik předřečníků z Evropského i národních parlamentů, je, jak jsme schopni reagovat na nedostatek finančních prostředků, které se prokázaly v průběhu této ekonomické krize a jakým způsobem budeme schopni nalézt potřebné finanční prostředky pro realizaci, úspěšnou realizaci velkých cílů, které před námi stojí. Jsou to cíle začleněny jednak do strategie pro rok 2020, ale rovněž velké výzvy, kterým čelíme na evropské úrovni i na eh, celosvětové úrovni. Ráda bych se obrátila na eh, prezidenta Evropské investiční banky. Ano, myslíme si v Evropském parlamentu, že bychom měli věnovat naši pozornost v důsledku krize na sní, eh, jednak na omezení národních, eh, teda na otázku omezení národních rozpočtů a zároveň věnovat pozornost problematice takzvaného inovačního financování. A to z několika důvodů. Jednak proto, že to představuje veliký potenciál, pokud jde o naše, o možné nové investice, potenciál v této oblasti a zároveň proto, že se to, mm, že to nebude mít dopad na daňové poplatníky, evropské daňové poplatníky, to znamená národní ani evropský rozpočet. Ano, ale to byly iniciativy ze strany Evropské unie, například eurobondy propojené s projekty v oblasti infrastruktur a tak, infrastruktury a tak dále. Zde mám několik dotazů v tom textu, který byl zveřejněn Evropskou komisí, se hovoří o kritériích um, uplatnitelnosti nebo využitelnosti v rámci těchto infrastrukturních projektech a ty projekty, které by mohly získat tyto prostředky, prostě musí přijít s určitou evropskou přidanou hodnotou. Uh, to ovšem může být podle mého názoru interpretováno různým způsobem. To s tím jistě souhlasíte. Mm, znamená to, že by to museli být přeshraniční projekty, přeshraniční práce, to je jedna z otázek například. Někteří kolegové se zmínili o strategii pro 2020, jsou to teda pouze infrastrukturní projekty či práce nebo zároveň určité politiky, které představují skutečnou přidanou hodnotu pro strategii pro 2020. Děkuji. Rosenkranz, eh, Švédska. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem zde. Téma diskuse je dnes nesmírně důležité. Evropská unie se musí soustředit na zvýšení vlastní konkurenceschopnosti, růstu a rozvoje. Stagnace není pro nás volbou. Jaká opatření musíme přijmout? Za prvé, považuji za důležité dokončit vnitřní trh, jak řada z řečníků zdůraznila. Evropská komise odhaduje navýšení evropského HDP na úroveň 10%. Znamená to také efektivnější služby a společný patentový systém a další administrativní zjednodušení. Můžeme také eh, sáhodlouze hovořit o nových strategiích pro vyšší růst v Evropě ale řeči nebudou mít velký význam, pokud nebudeme jednat. A z mého hlediska dobře formulované strategie a cíle byly stanoveny. Strategie 2020 byla schválena a podpořena na řadu způsobů a není, musíme přejít ke konkrétním činům. Musíme zmodernizovat rozpočet Evropské unie, ale musíme také být restriktivní. Musíme směrovat investice, abychom podpořili rostoucí obory. Polovina rozpočtu je dnes eh, spotřebována společnou zemědělskou politikou a to není v souladu se, se strategií 2020, kde máme podpořit růstové odvětví. Máme tedy směrovat eh, investice do výzkumu, vzdělávání a, a infrastruktury. Řešením není větší rozpočet, ale protože prostředky Evropské unie jsou prostředky daných poplatníků. A to vyžaduje větší úctu k dodržování pravidel, pokud je o pakt růstu a stability. A my jsme také rozhodně proti v našem výboru pro evropskou daň z finančních transakcí nepodporujeme nové zdanění. Dle mého hlediska zdanění finančních transakcí je špatným nápadem, pokud chceme generovat růst, pokud chceme bohatší svět a bohatší Evropu. Závěrem je na čase přejít k činům, aby Evropská strategie 2020 se stala skutečností. A nyní pan Voskarian z Rumunska. Äh, Tady dobře, takže kolegyně Anne Jensen za liberály. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Maštatovi za velmi kvalitní vystoupení. Já velmi souhlasím s jeho poznámkou, že potřebujeme obrovské investice v Evropě. A myslím, že na čase, abych se vyjádřila, jsou tu zástupci národních parlamentů, abych vyjádřila frustraci, kterou cítíme v Evropském parlamentu velmi často. Hlavy států v Evropě, vaši premiéři se dohodli na akčním plánu v oblasti energetiky a to znamená, že Obrovské investice by měly být realizovány v energetice, ale nejsou na to prostředky, nejsou na to peníze. Nemám na to peníze. A bylo to dohodnuto, šampaňské se vypilo, ale potom přišli ministři financí a řekli, my nemáme na to, abychom to zaplatili. A pan Majštát musí s něčím přijít, musí něco vymyslet, abychom na to mohli nějaké prostředky najít. Samozřejmě, některé prostředky musí být financovány z rozpočtu. Ano, existují programy, které nemají tak vysokou hodnotu, že by mohly být financovány trhem. Ale mám jeden příklad. A i pro slovenského kolegu jedná se to projektových obligací z vlastní země z Dánska, kde máme velké státní podniky, které investují do větrné energie a přejí si vystoupit, vstoupit na trh a dohodnout se s penzijním fondem, že vloží prostředky do těchto větrných tedy elektráren. A ta energie nepůjde jenom do Dánska, bude pro baltské země a další části Evropy. Avšak penzijní fondy nemohou převzít plné riziko a potřebujeme vás, pane majštate, aby jste spolufinancoval toto velmi riskantní odvětví. Kdyby se třeba vyskytlo něco jako tsunami, které by zničilo ty větrné elektrárny, Mohl by se to stát v budoucnosti. Tedy to, co jste vysvětlil u projektových eh, obligací, je klíčové. A přeji vám mnoho štěstí, aby tento program skutečně vzniknul. Děkuji. Pan Horša z Maďarska. Děkuji, pane předsedo. Já nejdříve řeknu, že jsem velmi rád, že mohu zde vystoupit jako poslanec Národního parlamentu. Vystoupení pana Majšteta a pana Mirova mě skutečně oslovila. Já jsem nebyl v prv... přítomen, pokud je o první část vystoupení pana Majštete, ale bylo řečeno to, co nikdo nechce říci. Krize se zrodila ve Spojených státech – bublina nemovitostí je strukturální krizí fungování finančního a měnového trhu. V Evropě překonáme krizi pouze pokud se nám podaří ovládnout situaci na finančních trzích. A proto byla prezentace pana Mešeta pozorodná. Řekl, že musíme jít ještě dále a následující desetiletí bude rozhodující pro Evropu. Kladu tedy otázku panu Mojštetovi. Co se stalo během minulého desetiletí? Myslím, že jsme byli málo přísní v souvislosti s neúspěchem Lisabonské strategie. Nemůžeme si dovolit další podobný neúspěch. Potřebujeme nejen více Evropy, ale integrovanou Evropu, která bude představovat skutečnou tržní sílu, kterou bych bylo škoda nevyužít. A jak zaznělo v prezentaci, je třeba také rychlosti při zvládnutí krize. Buďme odvážní jednejme rychle. A nyní pan Hortenzo Martin z Portugalska na dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit význam vystoupení pana Majšteta. Otázka investice klíčová. Bez investic nebude růstu a nebudou vznikat nová pracovní místa, to dobře víme. A také eh, řekl, že recese v roce 2009 byla vysvětlena poklesem investic. To je tedy zásadní aspekt, ale musí být veškeré investice posuzovány stejně, investice do vzdělání, investice do výzkumu a vědy, investice, které jsou v souladu se strategií 2020. Neměli bychom eh, posuzovat některé investice odlišně? Portugalsko v posledních letech eh, v oblasti energetiky činilo významné pokroky. Portugalsko vsadilo na obnovitelné zdroje energie a na větrnou energii a na vodní elektrárny. Já bych chtěla upozornit na nutnost stabilní legislativy, aby bylo možné takto investovat, zejména když se jedná o středně dobé a dlouhodobé investice. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla říci, že souhlasím s panem Maštatem. Jak financovat růst je vždy výzvou, ale jak financovat růst, který je růstem tedy dle strategie 2020, růst produktivity, růst založený na strukturálních změnách, eh, na vysoce rizikových investicích, růst, který povede k vyšší konkurenceschopnosti a současně, který bude generovat udržitelná pracovní místa, tak to je ještě větší výzva pro nás v Evropě dnes. A vy jste zmínil, pane prezidente, že národní škrty v rozpočtech tu budou přetrvávat. Vy jste vyjádřil pochybnosti o úloze soukromých bank v následujících měsících a letech. Já bych k tomu doplnil ještě skutečnost, že nový rozpočet EU po roce 2013 bude malý. Bude to velmi omezený rozpočet podle všech norem a bude třeba vzít v úvahu eh, globální konkurenci, pokud jde o jednotlivé finanční nástroje. Tedy nemáme na vybranou, musíme se probudit a musíme posílit eh, pákové faktory, které mohou působit na národní. Myslím, že jsme hovořili o pákovém efektu v národních rozpočtech, ale měli bychom také mobilizovat členské státy, aby to bylo možné na národní úrovni. A vaše úloha, vaší banky a vaše osobní úloha je důležitější než cokoliv jiného. A v tomto kontextu mám pouze jednu prozbu. Vy víte z vlastní zkušenosti, že jeden z důvodů, proč investoři nesahají rádi po nových eh, novátorských eh, mechanismech financování, je, že regulační rámec, zejména evropský regulační rámec, je příliš složitý. Je to často skutečná noční můra pro investora, který by chtěl využít nový nástroj, ať už je to revolving nebo záruky na jednotlivé projekty. Eh, Jsem přesvědčená, že projektové obligace budou jednoduchým nástrojem, tedy komise pracuje a já vím, že vy jste do toho také zapojen, do této práce na novém nařízení. Já bych chtěla skutečně vás požádat, abychom dostali do kvalitní regulační rámec, abychom skutečně získali eh, regulační rámec šitý na míru, který nám umožní využívat těch nástrojů, na kterých pracujete a Myslím, že budeme potřebovat pravidla pro realizaci, pro stanovení, pro monitoring, pro audit. To, to vše je třeba mít na paměti dopředu. A pokud se skutečně zavážete, tak budeme se zabývat i budování, na, budování administrativních eh, kapacit. Již jsem skončila. Děkuji. Pán Štumfol z Rakouska. Pane předsedo, myslím si, že všichni jsme zajedno v tom, že to, co nyní diskutujeme, představuje úžasné výzvy pro nás a vlastně mm, rozhoduje o úspěšnosti nebo neúspěšnosti Evropské unie. Také jsme zajedno z hlediska toho, že strategie Evropa 2020 je výborným základem. Někteří předředníci ovšem řekli, že bychom neměli opakovat chybu z hlediska naplňování Lisabonu. Eh, to znamená, že jsme používali určitou retoriku a potom Lisabon ztroskotal úspěšný je ten, který mu se podaří eh, zrealizovat tyto cíle. A tady souhlasím s panem Majštetem, eh, že jediná šance pro nás je, pokud opravdu se nám podaří eh, přenést cíle 2020 také na jednotlivé členské státy. To musí být začleněno do národních politik. V Rakousku to činíme, tyto hlavní cíle jsou vlastně hlavními směry naší ekonomické politiky. A co se týče budoucnosti, Tady absolutní eh, prioritu musí mít eh, rozvoj, inovace, infrastruktury, vzdělávání. A to z jednoduchého důvodu. Já tady vidím velké nebezpečí v tom smyslu, že by se Evropa mohla svým způsobem rozcházet ve svých cílech, pokud v Číně, v Indii, v Brazílii eh, využijí eh, té situace v tom smyslu, že z toho budou vlastně profitovat pouze exportní státy. Proto je nutné, abychom do konkurenceschopnosti investovali. My jsme v jakési sandvičové situaci už v současnosti. To znamená, máme tady dynamiku Brazílie, Čína, Indie, máme tady Jižní Ameriku, která je velice dynamická a musíme se dostat z této sandvičové pozice. A to se podaří pouze té hry, pokud každá země si přisvojí tyto cíle strategie 22 a začlení je do vlastní ekonomické politiky. Taková setkání jako to dnešní by se nemělo organizovat jednou ročně, ale častěji. Děkuji. A nyní bude hovořit Antony van Dijk. Ja, voorzitter, dank u wel. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Já se hovořím za PVV, stranu spravedlnosti. Samozřejmě, že se máme veliké obavy, pokud je o budoucnost Evropské unie i eura. Musíme posílit konkurenceschopnost, to je zásadní. Ovšem otázka zní, jak posílit roli malých a středně velkých podniků a zároveň podpořit reálnou ekonomiku. To znamená, aby tato opatření opravdu fungovala, abychom zavedli eh, restriktivnější opatření pro banky. Pokud je o suverenitu jednotlivých členských států, naše strana má rovněž konkrétní stanovisko k této problematice. My si myslíme, že EU není politickou unii, nechceme mít jakýsi evropský federální superstát. Pod, zdá se nám, že pod eh, tlakem nás krize tlačí k rozsáhlejší politické unii, ovšem nemělo by to tomu tak být. Naše strana je stranou svobody a my nechceme přenos suverénních opatření z národní úrovně na evropskou úroveň nebo zavádění nějaké evropské daně, ať už jsou to vzdaňování transakcí či eurobondy. Evropská unie prostě nemůže být orgánem, který vybírá daně. Jednotlivé členské státy musí posilovat spíše národní úroveň, nesmí tomu být naopak. Evropská unie je tak eh, slabá, jak je slabé, eh, slabý její nejsla, nejslabší článek všechny země mají v tomto ohledu odpovědnost, která leží na jejich bedrech. Zdá se, že EU by měla dosáhnout nebo měla tlačit na členské státy, aby byly konkurenceschopnější. Ovšem to by měla být odpovědnost jednotlivých článů, jednotlivých členských států. Děkuji, pane Antoli, pan Antoli, děkuji za slovo, pane předsedo. Hovoříme-li o investicích a o evropské strategii pro rok 2020, Myslím si, že je logické to, že veškerá konsolidační opatření, úsporná opatření, že zde mm, musíme řešit cyklický deficit, měli bychom reagovat mm, na mm, problém nedostatečné kvality a na to, že zde dochází k rozsáhlejším eh, deficitním maržím. Pokud jde o strategii pro 2020, musíme reagovat na eh, deficit v oblasti infrastruktury, pokud jde o širokopásmové eh, připojení, energetické sítě. Eh, mm, hovořilo se zde asi o dvou miliardách, to je asi tak dvoj až trojnásobek víceletých plánů Evropské unie, co znamená, že to jde nad rámec našich prostředků nejsme schopni reagovat na problematiku vzdělání ve Finsku, v, v Nizozemí jsme zjistili, že to představuje jeden až dva miliony eh, nákladů eh, na osobu eh, v průběhu pracovního života. Zároveň musíme investovat do výzkumu a vývoje na národní úrovni, musíme připravit kvalitní národní rozpočty a zároveň zajistit to, že do Evropy přichází specializovaní pracovníci s dovednostmi, které potřebujeme. Vidíme, že no, odchází mnoho lidí do, do Austrálie, Kanady či Ameriky. Potřebujeme různorodý přístup. Já osobně, na rozdíl od předřečníku, si myslím, že finanční Eh, reformy by měly vést k větší stabilitě a k nižším nákladům na tyto systémy. Národní finanční prostředky by, nebo jejich část by neměla být využívána na jakési bubliny, měla, měly by jít spíše do reálné ekonomiky. Proto potřebujeme rozsáhlé rozpočtové reformy, finanční reformy. Evropské fondy prostě nejsou dostačující, proto musíme dosáhnout jejich navýšení. Hovoříme zde o zdaňování finančních transakcí a zelenější ekonomice. Ovšem, co to znamená? Ve skutečnosti je redistribuování daňové zátěže a mm, pan Meštadu se o tom zmínil, i inovační investice a zároveň potřebujeme sdílení rizik. Dále jsou to ty projektové obligace, o kterých jsme již slyšeli a bohužel nemáme dost času a potřebujeme koordinované investice na evropské úrovni. Pan předseda, bohužel, pokud budete přetávat, tak nebudeme mít možnost um, to dokončit včas. Máme už pouze několik minut k dispozici, máme se ještě dlouhý seznam akcí, samozřejmě, aby my již tady zpravodajové se mohli k tomu vyjádřit. Paní Andrej Kaltes z Litvy. Eh, děkuji. Pan. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Je dobré, že máme jasná pravidla, to znamená myslet globálně a implementovat či realizovat to na lokální úrovni. Máme zde zastoupeno 27 národních parlamentů. Evropský parlament musí koordinovat, harmonizovat naše cíle pro dosažení cílu v strategii pro rok 2020. Zároveň je důležité dosáhnout určitého propojení mezi, stabilit, mezi růstem um, um, paktem růstu a stability na národní a evropské úrovni musíme koordinovat toto propojení. Litva již um, zahájila práci na národní úrovni, náš parlament již přijal některá rozhodnutí uh, s ohledem na evropský semestr. Regionální spolupráce a strategie pro Balské moře, propojení se Švédskem a tak dále. To jsou projekty, které by mohly propojit země po Baltí celé a celého regionu. Pokud jde o eurobondy, euroobligace, myslíme si, že by to mohl být eh, úžasný mechanismus. Tyto projekty by zároveň umožnily implementovat projekty v rámci teda regionálního rozsahu. Strategie Balckého moře je podle našeho názoru skvělou strategií. Jsme nesmírně rádi, že došlo k předložení strategie iniciativy pana Delora a pana Buska, pokud jde o Evropský pakt. Děkuji. Benson z Danska. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebudu budu pokračovat dánsky. Chtěl bych poděkovat eh, Filipovi Mejstetovi za jeho vynikající úvod. Souhlasím s tím, co uvedl ohledně bankovního financování v dlouhodobém horizontu. Vím, že to bude velice omezené v budoucnosti. Také vím, že existují rozpočtové potíže v jednotlivých členských státech z hlediska budoucího vývoje. Takže využívání eh, zárukového systému jako páky, to je nezbytné právě proto, aby se našly nezbytné finance na realizaci eh, mm, cílů eh, strategie 2020. My schvalujeme tyto cíle, ale domnívám se, že je nutné nejdříve dát naše finance do pořádku. Zažili jsme ekonomickou a finanční krizi. A nyní musíme přitáhnout zájem investorů. Investoři musí mít důvěru v ekonomiky různých zemí. A teď je otázka, mají tuto důvěru? Nikoliv. Existuje mnoho zemí Evropské unii, které vydávali více, než eh, přijímali. My jsme skutečně mm, překročili určité hranice. Eh, existovalo mnoho emisí státních dluhopisů v tomto smyslu. A podívejme se, co se děje v Azii. Samozřejmě nemůžeme směšovat eh, všechno dohromady. My jsme vlastně jakousi luxusní léčkou v Evropě. Máme vysoké mzdy, máme nízkou pracovní dobu, máme dlouhé dovolené. A musíme konkurovat eh, ekonomikám v Azii, které jsou eh, v obrovském růstu. Nevím, jestli je to možné. A teď, co se týče eurobondů. Nejsem si jist, že jejich emise hm, bude dostatečná bez reformy trhu práce. Pokud chceme nastolit důvěru investorů, pak bude zásadně důležité zlepšit eh, náš systém eh, trhu práce. Nedomníváte se, mm, pane Mejstate, mm, že Evropská unie by mohla platit důchody v rámci toho současného systému, který máte? Otázka, kterou kladu. Další řečník. Ano, pane předsedo, na jednu minutu to bude obtížné. Takže nejdříve otázka potřeb. Já bych se chtěl zeptat pana Mejstata na realitu potřeb. Je to kumulace potřeb? Nebo je to pouze to, co je rozumné? Když se podívám na některé infrastruktury, o kterých se hovoří, například plyn, tři sítě, východ, západ, je to skutečně rozumné? propojení elektrických sítí. Máme toto upřednostňovat za každou cenu, anebo máme upřednostňovat decentralizovanou výrobu elektřiny? A druhá otázka, na kterou nemáme ještě odpověď podle mých informací. Pak je tady otázka zeleného růstu. Budeme mít stejný růst jako dnes. A dále se nehovořilo ve vašem úvodu o výzkumu. Omluvte se, já jsem to tam nezaznamenal a myslím, že je to důležitá investice. A ještě pár věcí na závěr, protože mám málo času konstatuji, že v tom, eh, co jste navrhli, je dosti úžasné, protože vlastně pouze eh, veřejná moc může na sebe brát toto riziko. Já si myslím, že přece jenom banky by měly také brát na sebe riziko. Nemluvím teď o eh, Evropské investiční bance, ale o bankách vůbec. Druhá otázka se bude týkat Bazileje 3. Slyšel jsem, že Bazilej 3 může vyvolat mnoho problémů. O to více bankám, které financují eh, výrobu například středních a malých podniků. Rád bych se seznámil s vaším názorem. Pak se hovořilo o mrhání prostředky. Samozřejmě docházelo k tomu ve veřejné zprávě mm, a myslím si, že ta eh, ekonomická krize byla výsledkem velkého mrhání prostředky v minulosti. Děkuji. Pervanš, já jsem pochopil, že máš otázku na pana prezidenta Majštata. Chceš to propojit s tvým rezimem? Možná ne hned. Dobře, tak polož otázku. Moje otázka je velmi stručná. potřeby investic a potíže s klasickými financemi, které by byly přizpůsobeny. To má velkou výpovědní hodnotu a můžeme o tom hovořit. Ale je tady otázka. Za prvé, jakým způsobem tyto nové finanční inovující nástroje uh, se mohou stát prostředkem, který zaktivuje úspory Evropanů. A e, ne pouze e, některých subjektů z třetích zemí. A jakým způsobem tyto dlouhodobé strategie investic, tyto velké e, projekty infrastruktury, jakým způsobem budou zohledňovat potřeby z hlediska soudržnosti a z hlediska zprávy, protože to bylo také jedním ze zdrojů krize, kterou jsme zažili v EU. Pane prezidente Majštate, máte teď slovo, abyste zareagoval na všechny komentáře a otázky. A poté budeme mít ještě to kolečko koordinátorů jednotlivých politických skupin, které budou mít dvě minuty na to, aby zaujala, zaujali stanovisko. Promiňte, ještě jsme na někoho zapomněli. Pan Sirony má ještě slovo, je také na seznamu, já jsem to přehlédl. Promiňte, máte slovo. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να μετέχουμε σε αυτή την τόσο... Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji že, za to, že jsme se mohli zúčastnit této mezi parlamentní schůzky, která je nesmírně zajímavá. Tato výměna názorů s kolegy, europoslanci, náro, dále poslanců národních parlamentů. Samozřejmě, že hlavním cílem státu je reagovat na, pro, na mm, Mm, jednak stabilitu, finanční stabilitu, zredukování deficitu, to je důležité, ale zároveň potřebujeme více koordinace, více soudržnosti. Uh, a to, k čemu dochází, je následující situace. Naše ekonomiky trpí, recesí, dochází k nárůstu dluhu i nezaměstnanosti. Potřebujeme další zdroje, abychom, abychom investovali do rozvoje, abychom čelili krizi, abychom dosáhli větší koherence. To znamená jednak navýšit zdroje pro investice, to je nesmírně důležité, a zároveň jsou to důležitá rozhodnutí, se kterými přicházíme i na evropské úrovni, evropských samitů, určitý mechanismus stability. To je podle mého názoru pozitivní. Dále jsou to nové nástroje, o kterých hovořil pan prezident Evropské investiční banky, ty by měly být jednoduché, účinné, efektivní, tak aby opravdu podpořili ko- koordinaci, aby to byly nástroje, které pokrývají reálnou ekonomiku a ne rizika finančních institucí. Řecko se domnívá, že bychom měli rovněž přistoupit k regionálním přístupům, k určitým politikám na regionální úrovni, to je důležité a zároveň kultura mm, cestovní ruch, ty zatím nebyly, těm zatím nebyla udělena priorita, ovšem i těm by se měla věnovat dostatečná pozornost, jakožto primárním sektorům, které potřebují pomoc. A dále je to ta teritoriální dimenze, která je podle našeho názoru velkou prioritou zvažujeme možnost posílení cíle 3, například v tomto ohledu, pokud jde o institucionální pohled na tuto problematiku. Mm, zapojení určitých regionů, řekněme, mm, horských oblastí, pohraničních oblastí nebo ostrovů. Děkuji. pane prezidente, nyní máte slovo. Le président, et je le comprends, me donne très peu de temps. Pan předseda mi dává velmi málo času a já mu rozumím. Je samozřejmě nemožné reagovat na všechny zajímavé zmínky, které jsem slyšel. Já se omezím na tři témata, která zaujala řadu z vás. První téma je úloha malých a středních podniků, které jsou zásadní v evropské ekonomice. A velká většina evropských podniků zaměstnává méně než 250 osob a právě zde je gro zaměstnanosti. A oprávněně ne, můžeme zanedbávat eh, tento aspekt a na žádost našich akcionářů členských států Evropské unie jsme značně eh, rozšířili úvěrové linky právě pro tyto malé a střední podniky, aby to naleznete v materiálech, které zde rozdáváme a my sledujeme čerpání těchto prostředků a můžeme ověřovat, zda banky využívají tyto prostředky, aby mohly skutečně zlepšit přístup malých a středních podniků k úvěrům. A kromě toho, to byla velmi správ, poznámka paní Pětikenen, je tu taky rizikový kapitál, kromě úvěru. A i zde musíme naše úsilí umocnit v oblasti rizikového kapitálu. Tedy určité fondy získávají podíl v malých a středních podnicích a my jsme se rozhodli navýšit prostředky naší ceřiné společnosti, naší filiálky a kromě toho existuje i program CIP Evropské komise, který přispívá právě k tomu, aby rozšířil možnosti přispět malým a středním podnikům. Jsem eh, velmi stručný, omlouvám se za to. K tomu bychom se mohli vyjádřit samozřejmě podrobněji. Druhé téma, které bych chtěl zmínit, je téma Project Bonds. Evidentně existují určitá nedorozumění. Pan předseda Dola mě omluví, ale když vysvětluji novinářům, o co jde, tak rozlišuji mezi to, čemu říkám Delors Bonds Juncker Bonds a Barroso Bonds. Já, mám, já jsem pro všechny tři, ale je třeba vidět, že se jedná o velmi odlišné nástroje. Delo Bonds, to je myšlenka, že, že Evropská unie by mohla také si půjčovat peníze, aby mohla financovat investice. To je myšlenka, kterou pan předseda Delo eh, inicioval když se vytvářely první transevropské dopravní a energetické sítě. A tedy většina ministrů financí byla proti, protože je třeba uznat, že tento typ obligací navyšuje zadlužení Evropské unie. Ale bylo to něco naprosto klasického z rozpočtového hlediska, protože šlo o půjčky, které měly financovat investice, které zvyšovaly kolektivní majetek. To je jedna cesta eurobondů, tedy obligace vydané Evropskou unii. Druhá kategorie, a tomu říkám Juncker bonds, to je vlastně rozložení rizika členských, dluhu členských států. Může to být skrze Evropskou agenturu pro zadlužení, ale jde vlastně o rozložení rizika a, vzá- a vytvoření situace vzájemného rizika u členských států, abychom mohli vlastně si půjčovat na část dluhu a některé návrhy jsou přesné, konkrétní v tomto směru, Brojglová skupina, aby bylo možné si půjčovat tímto vzájemně zajištěným způsobem. A potom existují Barozo bonds, což je něco úplně jiného, protože emitent obligací není ani Evropská unie, ani členské státy. Emitentem je projektová společnost, je to obvykle soukromá nebo smíšená společnost a tato společnost vydává právě ty obligace. Ale je třeba zajistit, aby ty obligace dosáhly takovou míru kvality, která umožní institucionálním investorům, aby je nakoupili. Pane Gobere, neříkám, že veřejnost musí přebírat, eh, no veřejný sektor musí přebírat veškeré riziko, ale je třeba dlouhodobých investorů. My u těchto projektů potřebujeme dlouhodobé financování a proto se obracíme na penzijní fondy, na pojišťovny, které mají přísná pravidla a své rezervy investují pouze do cených papírů, které mají dostatečnou kvalitu minimálně to musí být Ačko nebo dvojité Ačko. A to je úroveň, kterou nemají obligace, které se opírají pouze o samotnou kvalitu určitého projektu. Když spustíte infrastrukturní projekt, tak je vždy e, rizikový do jisté míry. A je třeba, aby tedy ta tranče měla not, rating A nebo dvojité A a aby tam byl ten podřízený dluh sediska EIB, případně ještě podpořený Evropskou komisí. Nejlepší příklad je příklad paní Jensen, tedy ty větrné elektrárny v Dánsku, to je přesně v duchu strategie Evropa 2020, obnovitelné zdroje energie, ale představují takové riziko, že pro komerční banky je to věc příliš riskantní a to by bylo možné financovat projektovými obligacemi. A třetí téma, a o tom bych se zmínil velmi stručně, ale zdá se mi to zásadní. Srovnání s Lisabonskou strategií. Řekli jsme, že Lisabonská strategie selhala. A proč by měla být strategie 2020 úspěšnější? A to se netýká obsahu té strategie. Ten obsah se zásadně neliší. A ta diagnoza asi, pokud je o Lisabonskou strategii, byla správná, ale jde o to, jakým způsobem ji budeme realizovat. A tady v tom tkví celý problém evropské zprávy a vlády. Tedy při těchto jednáních zítra ECOFIN bude zkoumat návrhy Evropské komise o ekonomické vládě a zprávě. A dvě věci jsou nezbytné. Za prvé posílení zprávy. Je třeba vytvořit důvěryhodnější mechanismus sankcí a také, a to je mé přání, vytvořit motivující mechanismus, který dovede členské státy k tomu, že budou se více držet společně stanovené orientace. A je třeba nejen posílit, ale i rozšířit. Zatím se to týkalo výlučně aspektů rozpočtových. A bývalý ministr Francí nebude popírat význam ovládání, kontroly nad veřejnými financemi. A dnešní diskuse ukazuje, že i jiné aspekty ekonomické politiky musí být koordinovány. Mohl bych hovořit dlouze o výzkumu. Je zřejmé, že naše investice do výzkumu budou efektivnější, pokud budou lépe koordinovány. A abychom je mohli koordinovat, musíme souhlasit s tím, že mnohostranný dohled v Evropě se nebude týkat jenom rozpočtových věcí, ale i jiných aspektů ekonomické politiky. Já skončím, pane předsedo, ale dobře cítíte, že mi na tom velmi záleží, protože mé zkušenosti mi ukazují, že to je podmínka sine qua non, aby strategie 2020 byla úspěšná. Díky a nyní vyzývám ještě pět koordinátorů, aby vystoupilo. Prosím, dodržte jednu minutu, taky bude mluvit ještě Permanš a pak v půl musíme skončit. Paní Engel, ne, pan Engel, opravuji pana předsedu. Eh, co se týče těchto evropských dluhopisů, ty vlastně existují již od roku 1953, protože roku 1953 vznikla eh, Evropská smlouva nebo návrh smlouvy. Bohužel tento návrh nebyl nikdy přijat a tam bylo stanoveno, že Evropa může vydávat svoje vlastní obligaci. Takže to není taková revoluce, není to tak revolučně novinka. Nové číslo je na stole, které uvedl pan prezident Mejstát 2500 miliard pro infrastruktury do roku 2020. To v podstatě jak si odpovídá evropskému rozpočtu, takže e, nemůže to pocházet pouze z privátního sektoru. Musíme se opravdu domluvit na tom, jakým způsobem tady budou probíhat veřejné investice. Musíme vědět přesně, jaké máme potřeby a jaké jsou cíle a pak teprve stanovit, jak se to bude financovat. Já si myslím, že není možné toto zafinancovat bez hluboké restrukturalizace těch rozpočtových evropských systémů. A ještě jedno slovo k financování mm, růstu podniků. To je zásadně důležité. Máme málo podniků v Evropě, kterým se daří dosáhnout té eh, velikosti tak, aby mohli konkurovat podnikům eh, v Severní Americe. A také musíme podporovat rizikový kapitál. Pokud nebude vyvěrat logicky a přirozeně ze soukromého sektoru, tak musí vycházet ze státní pomoci nebo z veřejného sektoru. Děkuji. Sergio. Já jsem trochu znepokojen, když vidím, že v naší diskuzi rozlišujeme specifické důvody, k tomu nemám nic, co bych dodal. A ve vztahu k tomu, co řekl pan Majstad ohledně uplatňování strategie Evropa 2020, eh, bych se chtěl zmínit o všeobecných podmínkách. Ještě dnes jsme zase slyšeli, že mnozí z nás, a já k ním patřím, tvrdí, že bez politické vůle Evropa nemůže obhájit euro, ale bez eura, eura nebude strategie 2020, anebo nebude uplatněna správně. Proto je velice důležité postupovat tak, aby všechno, co souvisí s politikou a se sociálními aspekty, ustoupilo ze svrchovanosti. Takže máme tady mm, možnost dosáhnout tímto způsobem naše cíle. Za druhé, Musíme zabránit tomu, aby například realizace paktu stability bylo vyňato z struktury Evropské unie, jinak tady budou rozdíly z hlediska intervenování do měnové politiky a z hlediska intervence eh, v reálné ekonomice. Ole Smith má slovo. Děkuji, myslím, že to bylo velmi zajímavé a cené. To není začátek eh, Spojených států evropských. Toho se nemusíme bát, ale je to začátek debaty o tom, kde každý z nás z různých zemí a za občany, které zastupujeme, jsme na sobě vzájemně závislí a nemůžeme to zanedbávat. I když někteří z nás, a já si to vážím, si myslí, že je to moc Evropy a někdo zase říká, je příliš málo Evropy, ale každopádně jsme vzájemně provázaní a vzájemně na sobě závislí tak, že jsme to před pěti desetiletí vůbec nevnímali. A dva komentáře. Pan Lord Lyndon Harrison, myslím, že jsme velmi rádi slyšeli, že uvažujete o obchodu. A vaši kolegové v Londýně taky. A proto potřebujeme plnohodnotné Spojené království v Evropské unii. Víra v v svobodný obchod, v svobodný trh, prosazovaný našimi kolegy z Velké Británie, to je velmi důležité. A kolega z eh, Nizozemska. Ano, můžete být kritičtí, ale nesmíte házet na Brusel vše, co se nedaří, co je špatně. Eh, můžete být kritičtí, ale ne, nemůžete svalovat na Brusel vše, co se nevede, protože toto podrývá vlastně evropské sympatie. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, děkuji za skvělé vysvětlení potřeby financování těchto projektů. A já souhlasím s vámi, že musíme najít společné nástroje a možná ty Barozobondy jsou dobré nástroje, protože máme 30 priorit v rámci transevropských sítí a podle je třeba tam najít ještě miliardu euro podle současných plánů v rámci transevropských sítí. Bylo by to motivováno skutečně samotným podnikáním a ty projekty, které představí větší hodnotu na trhu, by, by měly větší prioritu a ziskovější projekty byly také tedy upřednostněny. Ale jak v takovém případě, to je otázka Permanche Gores, jak zajistit konvergenci a soudržnost v politické rovině si představme, že projektové obligace budou atraktivnější pro soukromé investory, například energetické terminály na Baltu, ve Finsku a třech povrtských zemích tedy. A potom snaha budovat zásobníky plynu třeba zde blízko Bruselu. Nikolaus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. tady ήθελα σύντομα να ano, pane předsedo, já bych pouze řekl, že prezident Evropské investiční banky udělal velice zajímavou prezentaci. Ale pak se spustila diskuze, hovoří se o tom, že je nutné dosáhnout cílu 2020, ale je tady otázka, proč eh, neuspěla Lizabonská strategie. Pan prezident předložil svoji verzi, já s ní nesouhlasím. Ale je to důležitá otázka. Proč Lisabonská strategie neuspěla? A já se domnívám, že strategie 2020 neuspěje, protože se opírá o dohodu stability, která je nesociální, která je antisociální a má povahu, která tady byla mm, představena panem prezidentem. Ať už je tomu jakkoliv, podle mého názoru tato strategie neuspěje, protože eh, pakt není laxní, ale není možné ho realizovat. Ani velké země ho nemohou realizovat v rámci tedy eh, krize. My eh, hovořilo se o eurobondech, o zdanění finančních transakcí ale lepší by bylo mít něco stabilnějšího, něco, co by zajistilo stabilitu eura s větším komunitárním rozpočtem a s větší úlohou Evropské centrální banky. Nevím, jestli mi můžete odpovědět, pane prezidente, na konkrétní otázku. Ale ptám se, pokud je cílem mimo jiné banky snížit nerovnosti v souvislosti se soudržností, Zabývá se vaše banka těmi speciálně mm, slabými zeměmi? A pak jsem něco nepochopil. Vy jste eh, řekl, že jsou tady investice, které nemají eh, návratnost, kde dochází k plítvání prostředky. Já funguji jako zprostředkovatelem, zprostředkovatel mezi Evropským parlamentem, Národním parlamentem a v rámci různých eh, projektů. Stává se, že náklady stoupají, pokud do toho vstupují soukromí investoři, nedochází tam k plítvání prostředků. Perváš, ty máš poslední slovo, jako obvykle. Děkuji, paní, pane prezidente. Lituji, že pan Mejštat neměl čas odpovědět na otázku z aktivace úspor e, domácností a také ohledně nemovitostní bubliny, anebo na otázku soudržnosti. O tom hovořil teď kolega. Možná, že za chvíli mm, se k tomu ještě vyjadříte. Asi uvědomuju zodpovědnost těch jednotlivých aktérů v této diskuzi. Všichni si pamatují na neúspěch Lisabonské strategie. Byla to noční mura a nemůžeme zažít to tež. Takže ochota Evropské investiční banky eh, financovat tuto strategii a vymýšlet nové nástroje, tomu můžeme být jenom rádi, ale není to dost. Eh, na základě i toho, co pan prezident uvedl. To znamená, že z toho musíme vyvodit určité poučení z hlediska paralelních diskuzí, které probíhají. A poctivě řečeno, já tady nechci eh, to rozmazávat, pan předseda ví, jak o tom diskutuji. Říká se, Lisabonská strategie byla neúspěchem a přitom se zabývala otázkami vzdělávání, výchovy, znalosti, byla to alfa a omega její úspěšnosti. A ne podle čísel Evropské unie, protože víte, že Evropská unie nedělá rezime všech příspěvků a rozpočtů, které vy odhlasováváte, abyste uplatnili evropskou nebo strategii 2020 a v minulosti Lizabonskou strategii. To jsou čísla OECD, která toto uvádí, která uvádí, že v období těch deseti let, které předcházely krizi, půlka členských států snížila svůj rozpočet ve prospěch vzdělávání. A nikdo nehovoří o sankcích vůči těmto zemím které vlastně zablokovaly vlastní budoucnost, ale také budoucnost EU z hlediska světové konkurenceschopnosti. Já vás tedy vyzývám, abyste se nad tím zamysleli, když se podíváme na legislativu, kterou jsme uplatnili z hlediska bank a z hlediska pojišťoven, když se podíváme na jejich požadavky kapitálového vybavení, tak vidíme, že zde se zavádějí proměny podle povahy vlastního kapitálu. A co se týče výdajů členských států, jediné výdaje, kde jsme ochotni je oceňovat jiným způsobem z hlediska kvality, to jsou výdaje, které umožňují mm, eh, důchody fondového typu, vytváření eh, fondového důchodového systému. Jde o to, jakým způsobem se nyní reformuje tento pakt stability. Dále je důležité si uvědomit, jaké dopady to bude mít z hlediska finančních perspektiv a tudíž evropského rozpočtu na nové programové období. To se bude týkat vás i nás. A pan prezident Mejstad tady musí vydat určitý signál. Vy jste hovořil o tom pákovém efektu. V EU je politika soudržnosti, kde je to velmi citelné. Víme, že příkazce eh, evropských výdajů, který je vlastně nejefektivnější, tak to je region a území. A na úrovni území páka pro financování investic a konvergence může i nadále fungovat. To předpokládá ovšem vyjednávání finančních perspektiv, které musí probíhat v jiném duchu než v minulosti. Pan předseda mi jistě odejme slovo, ale já na to jsem zvyklá, takže ještě jednu větu. Ve vašich jednotlivých členských státech vlády za vámi přijdou a řeknou vám, vzhledem k tomu, že máme interní rozpočtové restrikce, nemůžeme odsouhlasit navýšení evropské